Uh, Vážení kolegové, dovolte, abychom uh, se znovu pustili do práce a dnešní první bod je prezentace Marie Teresa Sanchez V. Schmidtové k Dni evropské spolupráce. Vyměníme si názory s kolegy z programu Interact a Evropské komise pusme se do toho, protože čas běží a Marie Therese, máš slovo. Madame la présidente. Euh, děkuji vám, paní předsedkyně, milé kolegyně a kolegové. Mám velikou radost, že právě dnes v Evropském parlamentu můžeme mít tuto prezentaci o dní spolupráce Evropské komise a děkuji eh, paní předsedkyně a také komise, že nám to umožňuje. Jak víte, pocházím z pohraničního regionu mezi Francií a Španělskem. Naše spolupráce je tedy součástí každodenního chleba, jak mne, tak obyvatel tohoto regionu. Tato spolupráce se rozvíjí v mnoha oblastech. Především nám jde o to, abychom prováděli různou spole, eh, spolupráci na konkrétních místech a společně budovali Evropu. Rozvoj přeshraniční spolupráce myslím, že je velice důležitý v době krize. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že mnozí občané se uzavírají do sebe a myslím, že v této oblasti bychom mohli učinit eh, více. Je to tedy výzva pro Evropskou unii, aby eh, evropští občané mohli takto každodenně prožívat evropskou integraci. Hranice bývaly chápány eh, jako fyzická překážka a vedly spíše ke konkurenci a proto si myslím, eh, že bychom to teď měli chápat jinak, protože hranice může být také obrovským zdrojem bohatství a mohlo by to pozbuzovat k lepším výkonům v rámci eh, konkurence, takže bychom se mm, navzájem doplňovali. V roce 2011 náš výbor hlasoval o zprávě, eh, kterou jsem vedla o cíli 3 politiky soudržnosti a Eh, územní spolupráce, jak jsme zjistili, není dostatečně viditelná a ty projekty ovšem, které financuje, jsou příkladné. Eh, bohužel ani eh, obyvatelé, ani veřejná zpráva, ani ti, kdo plánují evropskou politikou, nemají dostatečný náhled na e, tuto spolupráci. Chtělo by to silnější kampaň na podporu územní spolupráce v Evropě v cel, a zejména tedy v příhraničních oblastech. Po měsících přípravy tato kampaň konečně tedy bude uskutečněna díky Interaktu. A já za to chci poděkovat. Je tu více než 70 programů z více než 40 zemí, které se budou účastnit a 20. září to bude vynikající den, kdy konečně uvidíme prezentaci eh, těchto eh, projektů. Doufám, že to povede k eh, úspěchu této spolupráce. Například u nás v Pamploně organizujeme uměleckou soutěž, eh, která podněcuje k další eh, spolupráci. To by nám mělo umožnit eh, takto rozvíjet další 90 programů, které u nás máme a také máme na hranicích mezi Francií a Belgií mnoho dalších programů. Ehm, další kolegové vám budou představovat, jak to vypadá, například Montan, který bude hovořit o programu Interact ve Vídni a ehm, E, další kolegové. Takže vás chci e, vybídnout, abyste se společně se mnou e, v 12.30 zúčastnili prezentace s panem Hanem, paní Hubner a kolegyní, která je zpravodajkou pro teritoriální spolupráci. Poté bude následovat koktejl, který bude velice zasloužený, protože víme, Eh, že spolupráce vždy začíná nad přátelskou skleničkou. A ještě jednou bych chtěla poděkovat jak Evropské komisi, tak Interaktu, kteří toto umožnili. A já jsem přesvědčena, že tyto projekty a tento program bude zbližovat Evropu. A nyní bych ráda eh, vyzvala pana Montana z Interaktu, Za program Interact bych ráda poděkovala paní Hübner, eh, která předsedá tomto výboru, eh, za to, že nás pozvala do Evropského parlamentu. Také bych ráda poděkovala paní Sanchez Schmidt za pozvání programu Interact eh, na toto zasedání a že už zmínila několik detailů o té kampani Den evropské spolupráce 2012. Chtěla bych jí poděkovat za veškerou podporu územní spolupráce, nejedná se totiž podporu této konkrétní kampaně eh, o kterou se velice silně zajímá, ale ona projevuje veliký zájem o teritoriální spolupráci v průběhu veškeré své práce, eh, jak ve výboru, tak ve svých politických činnostech. Také bych chtěla poděkovat členům výboru REGI za to, že Eh, začlenují teritoriální spolupráci do eh, svých eh, zpráv do práce výboru. My víme, že hm, teritoriální spolupráce není tím hlavním odvětvím politiky soudržnosti, ale je velice specifickou politikou. Je to vždy velice zajímavé pole působnosti a je to také velkou výzvou. Děkujeme za to, že na teritoriální spolupráci ve vaší práci program Interact, jak víte, se zabývá tedy e, územní spoluprací. Tento program nefinancuje projekty, ale poskytuje celkovou podporu územní e, spolupráci a jejich e, programům v celé Evropě. Nejedná se jen o územní spolupráci jako takovou, protože zde několik různých projektů, které se zabývají projekty ENPI, kde se jedná o přezraniční společnost, spolupráci, jedná se o meziregionální spolupráci a také je to spolupráce se, se zeměmi, které se teprve chtějí, chtějí vstoupit do eh, Evropské unie, takže to jsou programy IPA. Všechny tyto programy, těch je celkem víc než 90. Když eh, do ní začleníme i NP a IPA. A jde o to, abychom tedy ve všech oblastech poskytovali podporu, ať už se tedy jedná o konkrétní řízení projektu, jejich hodnocení a další aspekty eh, zprávy eh, projektu eh, Poskytujeme také pomoc s komunikací a připravování dalších programů. V této oblasti myslím, že Eh, už jste obdrželi těch 15 bodů, které jsme připravili pro územní eh, spolupráci a pro ty, kdo se účastní eh, teritoriální spolupráce. Je to takový, takový souhrn přání pro další programové období. Myslím, že s tímto dokumentem už jste měli možnost se seznámit. Evrop, Den evropské spolupráce 2012 je jednou z činností, která je mm, součástí naší komunikační činnosti. Cílem kampaně je poukázat na pozitivní výsledky, ukázat je občanům. A chci poděkovat paní Sanče Schmidt, která jasně zmínila, že Zemna v těchto dobách je zapotřebí, abychom spolupráci mezi regiony v Evropě přivedli blíže k občanům, aby rozuměli tomu, co činíme. To, co činíme, eh, je opravdu blízko jejich každodenním eh, životům. Je to něco hmatatelného. V rámci těchto dnů spolupráce bych ráda ještě zmínila, co to znamená. Musím se vrátit do 12. dubna 2011, kdy byl schválen cíl 3, eh, jak už byl navržen paní eh, Sanchez Schmidt v té zprávě. A mm, Evropská komise a program Interact by na základě toho měly podporovat výsledky teritoriální spolupráce silněji mezi občany. Eh, snažili jsme se najít společnou kampaň a společné logo Měsíc po schválení této zprávy jsme začali pracovat s několika aktéry. Získali jsme silnou podporu od Evropské komise od samého počátku, také od Evropského parlamentu, který nás velice podporoval. A pomalu za rok a půl se nám podařilo dosáhnout více a více eh, žádostí eh, o začlenění do tohoto programu. Stále více kterou chtělo s námi spolupracovat, to už také zmiňovala paní Sanchez Schmidt. Tato kampaň spočívá v mnoha událostech, které se dějí přímo v regionech, kde probíhají aktivně ty programy teritoriální spolupráce. Nyní je to 77 programů, které se účastní. E, netýkají se jen tedy e, územní spolupráce, ale jsou to i programy MPA a IPA a je to více než 100 událostí po celé Evropě a máme více než 40 zemí, které se účastní těchto programů. Společně s těmito všemi programy jsme také stanovili eh, datum, tedy 21. září, ale protože je tu celá řada programů, na kterých pracuje mnoho lidí, tak jsme umožnili také, aby se ti jednotliví aktéři v průběhu týdnu mohli zúčastnit, takže se může stát, že něk, některé tedy události se nebo některé akce se dějí již tento týden v průběhu tomto, tohoto týdne. Ne přesně 21. A jsme velice rádi tomu úspěchu dosavadní kampaně. Vytvořili jsme nějaké webové stránky, jak eh, můžete vidět, a to je ec.eu Eh, uvidíte tam mapu akcí a událostí, které se konají po celé v Evropě a týkají se teritoriální spolupráce nebo tedy těchto programů. A nepochleznete i eh, nějakou akci, která bude blízko vašeho volebního okrsku. Také máme eh, stránky na Facebooku, na Twitteru, kde lidé mohou zblízka sledovat Den evropské spolupráce a naše činnosti eh, po Evropě. S těmito akcemi se můžete seznámit na našich webových stránkách. Eh, eh, jsou to zajímavé akce mm, spolupráce mezi Maďarskem a Chorvatskem. Například jsou divadelní představení. A také například eh, přitom upozorňujeme na nebezpečí eh, nášlapných min. Eh, také se dějí různé projekty a akce na hranicích Lotyšska s ostatními zeměmi. Mezi Itálií a Řeckem probíhá další spolupráce tedy na moři mezi těmito dvěma zeměmi probíhají různé akce, eh, můžete se s nimi seznámit na lodích. Také jsme vytvořili videoklip na zahájení kampaně. Toto video najdete na našich webových stránkách a myslím, že se na něj můžeme podívat. Není dlouhý ten videoklip, ale je pěkný.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 This is the video. I think you liked it. Thank you. Thank you, Amparo, really very much. And... Opravdu mnohokrát děkuji a, a teď eh, bych eh, požádala kolegu Rodriguez z eh, Evropské komise. De la comisión queríamos también agradecer la oportunidad que tenemos. Takže my mnohokrát děkujeme za možnost představit v parlamentu eh, tuto kampaň a zahájit ji evropské spolupráce. Je jasné, že ehm, naše eh, spolupráce s Interekta, takže ještě jednou. Děkujeme eh, za pozvání od parlamentu. Dále bych rád Eh, chtěl poukázat na to, že jsme společně odvedli velký kus práce. Máme tady zprávu parlamentu, vyslechli jsme si eh, paní Sanchez Schmidt a ta zdůraznila, že výdobytky evropské spolupráce nejsou úplně vidět, ale bychom v té kampani, která dnes eh, začíná, přesně chtěli tyto výdobytky eh, občanům zviditelnit. A myslím si, že eh, teď je mimořádný moment pro spolupráci, protože už teď plánujeme budoucnost. Jde o příští eh, programovací období. A tady konkrétně jde o druhý cíl, a sice o soudržnost. Ve všech programech by měla být přítomná spolupráce ve všech programech eh, politiky soudržnosti, nejenom v programech eh, územní spolupráce. Eh, samozřejmě budeme mít k dispozici konkrétní instrument, který se bude prodávat i tady v parlamentu. A, a ten nám nabídne konkrétní nástroje. Podívejte se na to, jak to dělají kolegové z Interakty. Nejde o to, aby eh, se účastnili jenom evropské instituce a eh, členské státy, ale také kandidátské země a nečlenské státy, prostě naši sousedé. A jak jsem již řekl, do neděle bude probíhat celá eh, řada akcí a to v řadě členských eh, států Evropské unie, v řadě konkrétních regionů, odkud pocházíte i vy. A jak jsem říkal, tato akce eh, má prostě zvýšit viditelnost. Tak, kde je eh, Jean-Pierre, Jean-Pierre Robert? Takže teď vy tady zastupujete řídící orgán eh, přeshraničního programu mezi Francií, eh, Valonskem a eh, Flandry, takže prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dámy a pánové, Rád bych především poděkoval za příležitost hovořit s vámi, abych vás seznámil se 77 programy Interreg, které jsou součástí Dne Evropské spolupráce. Chci poděkovat paní marie Teresa Schmidt a Interactu za důvěru. Valonik je země, která je otevřená světu již více než 20 let a také byla již od roku 88 průkopníkem eh, přeshraniční spolupráce v rámci Lamanč v rámci programu Pakt ehm, snaží se a snažila se vždycky zdůrazňovat eh, význam spolupráce eh, v Evropě. Jsou tady tři přeshraniční programy, tři mezistátní a čtyři meziregionální. Kromě toho, jak řekla paní předsedkyně, v Lonsko je eh, eh, také řídícím subjektem programu Fran- Francie, Lonsko, Flandry. Právě tyto bohaté zkušenosti jejich strategický rozměr bývá často podceňován, mají velký význam. Interreg je vnímán jako finanční nástroj bez strategického rozměru, ale bylo by chybou se toto domnívat, protože Eh, od počátku se snaží proaktivně podporovat Evropu bez hranic, tak jak je to zakotveno v Maastrichtské smlouvě. Chce zdůrazňovat úlohu občanů v Evropě eh, formou projektů blízkosti a sousedství a také rozvojem evropské identity. Také využívá Eh, nejrůznější páky pro podporu rozvoje eh, a v spolupráci s centry, která rozhodují. Snaží se využívat potenciálu eh, přeshraničních regionů, které jsou dynamické a rychle se rozvíjejí. Kromě politických cílů Interreg přešel z pouhé komunitární iniciativy v rámci tří cílů politiky soudržnosti se e, zaměřuje také na hlavní cíle pro období 2014 až 2020. E, a Přece je tento program nedostatečně znám mezi politiky. Získat známost, zviditelnit tento program je základním úkolem Doufejme, že právě e, tato akce bude moci pomoci program Interex viditelnit. Můžeme zmiňovat e, v rámci neevropské spolupráce e, dva příklady. Jednak návštěvu důlní pánve, kde jsou partneři projektu Interreg a v oblasti, která byla zařazena na seznam UNESCO. Zároveň eh, proběhne akce na vojenském hřbitově v Lisenheku, eh, kde si připomeneme eh, události první světové války. Rád bych, paní předsedkyně, nyní zmínil slibné aspekty návrhu nařízení. Konkrétně v současné době se předpokládá zaměření se fondů na dosažení výsledků. Zaměřuje se méně na schopnost absorbovat rozpočtové prostředky, ale e, klade vyšší hodnotu e, právě využití fondů. E, tato změna paradigmatu je jistě žádoucí ale e, znamená to, že budeme potřebovat nástroje pro sledování, pro přizpůsobení se programům evropské spolupráce, e, jak vůbec měřit to, jak dokážeme plnit e, cíle nestačí mít jenom soubor ukazatelů, pokud nemáme dostatečné definice a schopnost hodnotit, čeho jsme dosáhli. Právě kultura hodnocení na základě výsledků eh, je něco, co je běžné v soukromém sektoru. Eh, a právě tady zdůrazňujeme, že program Interreg je nezbytný, aby eh, mohl reagovat na potřeby strategie 2020. Abychom dokázali splnit naše cíle, je nezbytné, aby došlo k administrativnímu zjednodušení. Výbor regionu má základní význam v tom, eh, aby eh, uplatnil pravidlo de minimis formou specifických výjimek pro eh, evropskou územní spolupráci. A právě tady mohou vstoupit na scénu soukromé subjekty, konkrétně malé a střední podniky, jakožto potenciální příjemci pomoci a zároveň jakožto strategické body pro eh, spolupráci v Evropě eh, tento program je zaměřen na rozvoj eh, zón hospodářské spolupráce Nesmíme však zapomínat také eh, na to, že se zaměřuje také na eh, nově rostoucí eh, evropskou identitu, evropské občanství. Právě proto se nemůžeme omezovat jenom na hospodářské aspekty, ale především na Evropu, která je Evropou míru a mezikulturních spojení právě spolupráce eh, nám pomůže eh, dojít k úspěchu. A v této souvislosti bych zmínil program Interreg 3, eh, tak jak byl popsán Evropskou komisí, takzvaná soft spolupráce pomůže nalézt trvalé řešení problémů. Tady eh, v této souvislosti dáváme přednost dvěma cestám, konkrétně benchmarkingu a kapitalizaci, tedy eh, vytváření nových partnerských projektů a eh, vycházení z předchozích zkušeností. Právě zkušenosti z interegu mohou výrazně vést k úspěchu důležité je také společně využívat dostupné zdroje, ehm, takzvaná smart specializace. A ehm, za řídící orgán bych řekl, že je důležité, abychom překonali místní zájmy, regionální egoismus a zaměřovali se na oblast spolupráce tam, kde je politická vůle, tam, kde nazrálo partnerství, tam, kde je možné Interreg zapsat do scénářů budoucnosti. Po roce 2020 tedy bude utvářet naší politickou i finanční budoucnost v nejistých dobách. Děkuji. A nyní pan Lambert van Eister. Děkuji. Za sebe velice rád bych chtěl eh, zdůraznit, eh, jak významná je spolupráce. Teď eh, s tím novým nařízením můžeme diskutovat o celé řadě v aspektu spolupráce. Měli jsme také slyšení o regionální spolupráci v Evropě a já myslím, že řada signálů z vás, od vás se již promítla do zpráv, kteří zde kolegové předkládají. Já bych osobně si dovolil poukázat na jeden aspekt. Nejsem eh, eh, šťasten z toho, jak se ty programy prezentují. Každý program má svoj, své vlastní logo. Podívejte se tady na eh, vstup do parlamentu. Tam je prezentace Interregu a je tam šest log pod tím. A já musím opravdu hledat, nějaké evropské logo, to evropské logo, nebo to evropskou vlaječku s hvězdičkami. Každý, eh, každé logo je jiné, eh, každý program se nějak jinak jmenuje. Jak mohou občané eh, si tohle provázat s nějakým programem spolupráce s EU? Jak vědí, že tohle jsou ústřední partneři? A já si myslím, že ta lavina jmen je tady na škodu. A tohle musíme napravit. Prostě tahle, eh, tahle směs jmen, to se musí nějak uspořádat. Ty programy běží desítky let, pořád se eh, nalezají nové instrumenty, takže prostě lze to eh, vždycky ještě lépe nastavit, ale musíte si uvědomit, jak se tady vytváříme image, jak komunikujeme na venek. A kolegové, kteří na tom pracují v Interagu, by si tohle měli uvědomit. My tady postrádáme takového jednoznačného lodivoda, který by nás provedl eh, všemi těmi eh, programy. Jednu takovou jasnou červenou eh, linii. Potom tady máme spolupráci v rámci Evropského institutu pro inovace a výzkum, potom tady máme ty inovační klastry, takže prosím napravme tu celkovou image a všechno to uspořádejme. To je můj příspěvek, děkuji. Děkuji. Jenom bych k tomu řekla, že ve 12.30 eh, budeme mít tady eh, zahajovací akci v parlamentu eh, vedle naší zasedací místnosti, kde teď sedíme. A, a tady máme také Riku Mann, která je s pravodajkou pro Dne evropského dědictví a bude tam eh, se na tom podílet, takže ještě kromě eh, ní bych ráda poděkovala, nebo eh, kromě paní zpravodajky Sančezové Šmitové bych možná požádala o slovo jí myös kollega Děkuji. Děkuji Marie Teres tato akce je velmi dobře organizována. Musím poděkovat všem partnerům, konkrétně Interaktu. Domnívám se, že spolupráce s Interaktem eh, na přípravě zprávy byla skutečně mimořádně vynikající. Mohli jsme získat přímé informace z terénu, které jsme využili a pro nás toto bylo nesmírně důležité pro přípravu na řízení a komise bude eh, v červenci hlasovala a eh, získala mandát pro vyjednávání s radou a předpokládám, že se budeme moci této práci věnovat i nadále a jak už jsem zmínil, Někol, zmínila několikrát eh, regionální spolupráce a tento program má zásadní význam především nyní, kdy potřebujeme především soudržnost, o které často hovoříme, setkáváme se s nejrůznějšími rozpory v Evropské unii, tak právě nyní spolupráce nám umožní eh, vytvořit eh, skutečné evropské občanství a občané Evropy se budou skutečně cítit v Evropě doma. Ta sounáležitost je nesmírně důležitá. A eh, to se projevuje také ve zdokonalém textu nařízení a e, program přímo v terénu bude postupně narůstat, bude se zviditelňovat a parlament e, během hlasování v červenci zastal velmi jasné stanovisko. Ehm, máme tedy nyní také k dispozici náležitý rozpočet 7 rozpočtových prostředků. E, komise předložila návrh na 3 proto chci moc poděkovat kolegům e, v této souvislosti, e, protože vidíme, že se nám podařilo skutečně Ehm, poznat hodnotu tohoto programu a eh, proto se eh, těšíme na další jednání. Tento pravdu potřebný v praxi právě Den evropské spolupráce je v této souvislosti nesmírně cený. Děkuji mnohokrát všem kolegům, děkuji Interaktu a doufám, že spolupráce bude úspěšně pokračovat. Thank you eh, very much. I would like... Děkuji. Ještě jednou bych poděkovala všem kolegům zejména těm, kteří na tom eh, pracovali a také děkuji eh, mm, tedy těm, kteří se na tom podíleli z vnějšku a všechny zvu eh, Marie Sanchez a Eriky na akci, kterou budeme mít tady před sálí. Děkuji tedy Interaktu a Evropské komisi a doufám, že ten program předhraniční spolupráci mezi Valonskem, Valámskem a Francií je, nebo bude jenom jedním z příkladů eh, výborné spolupráce že jich ještě bude mnoho tedy následovat. Tímto uzavřeme eh, tento bod a přejdeme k hlasování. Doufám, eh, že jsme usnášení schopní. Vypadá to, že by to akorát tak mohlo být. Prosím. Ervina Manzony. Oh, já jsem akorát eh, chtěla říct, že jsem si zapomněla kartičku. Tak se pokusíme to zohlednit, odpovídá paní předsedkyně. Eh, pan Angorakis také chtěl hovořit a nevěděla jsem to. Prosím, eh, chcete ještě něco tedy říct pořád? Děkuji. Hmm ty programy, eh, o kterých jsme hovořili, ehm, opravdu eh, jsou velice pozitivní a budou i nadále. Nechci vůbec o ničem pochybovat, dozajista a i do budoucna budou ty programy eh, pozitivní, ale mám ten dojem, že nám to trochu přerůstá přes hlavu. Existují tady určitá, určité napětí při přeshraniční spolupráci. Největší problém v Evropě v současné době v EU je eh, rasismus a xenofobie vůči nečlenům EU. Například v Řecku eh, tam byl ten program eh, toho posílání lahví se vzkazy mezi Itálií a Řeckem. Ne, že by byl nějaký problém mezi Řeckem a Itálií ale uvědomme si, eh, že mezi Řeckem a Tureckem eh, politika eh, vytváří pnutí i mezi jednotlivci, mezi občany a Myslím si, že bychom se měli zaměřit na sousedství, na naše vnější sousedy v Evropské unii. Prostě je to hodně, co se teď dělá uvnitř EU, jako Erasmus a tak dále, ale Myslím si, eh, že je třeba se zaměřit na eh, přistěhovalce a na související problémy a na xenofobní útoky také. Děkuji vám. A teď už opravdu přistoupíme k hlasování. Nejdříve si ověříme kartičky, takže prosím zasuňte. Migeli, prosím zahaj hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasujeme. Pořád tři kolegové nehlasovali, myslím. Můžete prosím všichni jenom cvičně zahlasovat. Pořád hlasujeme. Ještě dva kolegové nehlasovali. Ale kartičky asi fungují. Končím hlasování. A pokud máte nějaký eh, problém, tak informujte techniky. Zahájíme se zprávou na paní Manzony. Nehovoří do mikrofonu. Paní předsedkyně pokračuje, ano, víme o tom. Takže eh, zpráva Laslo Surian, kompromis 1, a pardon, kdo je pro, kdo je proti. Přijato. Pozměňovací návrh, eh, kdo je eh, pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Závěrečné hlasování bude elektronicky. Za její hlasování. Takže teď je zahájeno hlasování. Končím hlasování. Velkou většinou přijato. A jak si asi vzpomínáte, bod 13 byl odložen, takže eh, teď bod 14. Zpráva paní eh, Mojce Klebe. Říká paní předsedkyně. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 2. A tady máme eh, hlasování po částech. První část, kdo je pro, kdo je proti. A uvěříme eh, v elektronicky první část pozměňovacího návrhu 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 20 k 14. Druhá část pozměňovacího návrhu 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijato? zamítnuto. Šestka. A tady máme, a tady má zpravodajka. Ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti? Nikdo, takže budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Závěrečné hlasování proběhne elektronicky, zahajuji. Končím hlasování. A je to 29 ku 2, 3 se zdrželi přijato, 15 a 16 eh, se odkládá, jak asi víte, takže tady máme zprávu Oldřicha Vlasáka, bod číslo 17. Můžeme zahájit hlasování. Konstanco, já bych eh, k tomuhle ještě před hlasováním eh, ráda položila otázku od pana Mikolášika je tady ke článku 16 pozměňovací návrh a od pana Poreby. V příslušném výboru ITRE si všichni koordinátoři všech frakcí domluvili, že už nebude se tento článek měnit. A tady na hlasovacím seznamu je správně, že uh, Tohle je úplně mimo naši příslušnost výboru pro regionální záležitosti, takže nebudou-li kolegové a kolegyně mít nic proti, tak já bych eh, poprosila, abychom nehlasovali o těchto pozměňovacích návrzích. Pokud proto nebude eh, žádná většina pro toto, tak eh, budeme hlasovat my proti a, a nebo se budeme zdržovat, protože si myslíme, e, že se necítíme e, tady věcně příslušní, protože se jedná o etické otázky k genovému výzkumu. A ještě pan van Nistelrooy se k tomu přihlásí. Děkuji. Je to vždycky tak, že že když to nespadá do naší kompetence, tyhle ty etické otázky, abychom oni eh, rozhodovali, tak bychom ehm, to mohli také udělat, ale EPP by se ráda vyjádřila, že i eh, tyto otázky, které se řeší na příslušném výboru, a, tak se tam musí řešit. To jsou to etické otázky, a ty jsou velice důležité. Ale možná tohle by byla možnost eh, tady na ně poukázat. A já bych eh, byl eh, rád, aby toto eh, bylo uvedeno v zápisu, že pro nás je tady prostě, my máme odlišné stanovisko od socialistů, ale možná, že bychom tu debatu na toto téma mohli neotevírat dnes a opravdu toto vyřadit. Nevím, jestli by to takhle bylo možné. Děkuji, říká paní předsedkyně. Bohužel pan Mikolášek tady není, ale podle eh, stanoviska vyjádřeného sekretariátem na eh, základě tedy právní situace Tyto čtyři pozměňovací návrhy považujeme za návrhy jdoucí za rámec pravomocí Regi, takže já mám právo je stáhnout a pokud jsem pochopil to dobře, tak eh, koordinátor frakce to podporuje, takže o nich hlasovat nebudeme. A to znamená, že se dostáváme ke... Eh, pardon, eh, zahajujeme hlasování, opravuje se paní předsedkyně. Je tady eh, prostě mate Konstanca. Takže teďko 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to e, zamítnuto 26. Kdo je proti? Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kdo je 28? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se... A myslím, že to ověříme tu 29.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 Pozměňovací návrh 4 a 33, ty jsou stejné, kdo je pro, kdo je proti přijat. A potom kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel přijato. Pozměňovací návrh 40, kdo je pro, pozměňovací návrh 40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato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 Přijato. 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 56. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Přijato. Eh, zamítnuto. 57. Zamítnuto. 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 59. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 6 k úvodním ustanovením. Kdo je pro? Kdo je proti? Ehm, přijato 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 8. Přijato. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 11. O tom musíme hlasovat kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel přijato, 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel přijato, 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel přijato, 15, kdo je pro, kdo je proti. Tak to ověříme, protože mi nezvedáte ruce. Takže zahajuji hlasování o 15. Končím hlasování. Je to přijato 19 ku 16. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro? Kdo je proti? To je 16. Zahají hlasování. Končím hlasování. Tak je to zamítnuto, ne? 18 k 18.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 kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Závěrečné hlasování také proběhne elektronicky, zahajuji jej. Končím hlasování. A je to 35 ku jednomu, dva se zdrželi a gratuluji Oldřichovi. Oldřich eh, si chce vzít slovo, takže Dámy a pánové, já bych rád eh, poděkoval eh, všem, eh, kteří spolupracovali, všem stínovým zpravodajům. Myslím si, že hm, to bylo dobré řešení u pozměňovacího návrhu 35 a 36 nehlasovat o nich, protože i podle mého názoru to jde za rámec našich pravomocí. Děkuji. Kolegové, nyní přijdeme k dalšímu bodu, a sice číslo 18, společná rybářská politika. Kompromisní nějak jedna. kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. 101, kdo je pro, proti, ověříme. 101, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 21 k 17. Návrh 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 103. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 104. Pro? Proti? Zdrž, zdržel se schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 ku 17. Kompromis. E, e, přecházíme tedy k návrhu 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 105. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 106. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 107. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Schváleno? Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 112. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 115. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 116. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 117. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 118. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno 119, kdo je pro, proti, ověříme 119. Zahajuji hlasování, končím hlasování, to 21 jako 17 a nyní návrh 29, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 120, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto Ověříme 120. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 19 k 17. A nyní 121, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno? 30, kdo je pro? Proti? Myslím, že schváleno. Ověříme 30, kdo je pro? E, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 19 ku 17. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno 125. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno 126. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 127. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno 128, kde pro, proti, zdržel se, schváleno 33, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto 129, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto 130, kde pro, proti, Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme si. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 131, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 132, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 133, kdo je pro? Proti? 133. Kdo je pro? Ještě, proti? Schváleno. 134. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 135. Kdo je pro? Proti? Myslím, že je to zamítnuto. Ověříme 135. -ku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 ku 20, zamítnuto 136 pro, proti, zdržel se, schváleno 137, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 138, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 139, kdo je pro, proti, ověříme 139, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 21 ku 18, 140. Kdo je pro? Proti zdržel se schváleno 141. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? Návrh 142. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto 143. Kdo je pro? Proti? zdržel se. 143. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 ku 20 zamítnuto. 144. Kdo je pro? Proti? Opět budeme ověřovat. 144. Zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 20 k 18. 146, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto 35, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto 147, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto 36, kdo je pro? Proti, Ověříme 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 k 18. Zamítnuto. 148. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 18. 8, pardon. Schváleno. 140. 151 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 152, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 153, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 154, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 38, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 39, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 155, vypadává. 40, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 156, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 157, kde pro? Proti? Zdržel se schváleno. 158, kde pro? Proti? Zdržel se schváleno. 42, kde pro? Proti? Ověříme 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 22 ku 19. 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno 159. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno 160. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno 161. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno? Ověříme. Ehm, možná se mílím, říká přece 161. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 pro, eh, a 20 proti, takže přijato. Nyní bychom měli jít k návrhu 50 na další stránce v článku 34, návrh 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní 51. 51, kdo je pro? Kdo je pro? Ještě jednou 51, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto 172, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno 173, kdo je pro? Proti. Ověříme 173, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 21 k 20. 174, kde pro? Proti? Zdržel se? Bude to stejná situace. 174, zahajují hlasování. Končím hlasování. 22 pro, 19 proti, schváleno 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 53. Kdo je pro? Proti?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 proti, zdržel se, schváleno. 59, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 179, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 61, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 62, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Citace, návrh 1, kde pro, proti, zdržel se schváleno, úvodní ustanovení, návrh 2, kde pro, proti, zdržel se schváleno, 63, kde pro, proti, zdržel se, pravděpodobně přijato, ale ověříme 63. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 22 ku 15 je trojka, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 65, kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 65 ku ověřujeme, zahajuji hlasování. Pan Karet? Končím hlasování. Tady os, zamítnuto. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis. Eh, ověříme ještě 66. Schváleno 20 ku 17. Hm. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno návrh. Kdo je pro? pro 6, pardon. E, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 pro, 19 proti, schváleno. 69, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 7, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 8, kdo je pro, proti. Ověříme osmičku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Eh, návrh kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Schv, zdržel se? Schváleno. 72. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 73. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 76. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno 11, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 77, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 78, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, ne, 78 ověříme, zahajuji hlasování. Končím. Hlasování zamítnuto. Návrh 12. Kdo je pro? Se, ano, 79, jestli chcete. Kdo je pro? Proti? 79 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 21 k 19. Nyní hlasujeme o návrhu 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 81. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 81. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. a přijato. Jdeme tedy k návrhu 82, kdo je pro, proti. Hlasujeme eh, elektronicky 82. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 83, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověřím elektronicky. Zvláštní koalice se nám dnes vytvářejí. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. Nyní 85. Kdo je pro? Proti? Budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní návrh 14. Kdo je pro? Proti? Ověříme čtrnáctku. Končím hlasování. Tedy o 87. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Vidíme, že jsou názory rozrůzněné i v rámci jednotlivých politických skupin. 87 ověříme. Končím hlasování. Schváleno. 88, kdo je pro? Proti? Osmdesát osm. zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. osmdesát devět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. devadesát. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. patnáct. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno 16, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno 91, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno 17, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 92, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 93, kdo je pro? Proti? Ověříme 93. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zamítnuto 20 94, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno, 95, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 20, kdo je pro, proti, ověříme 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Pravděpodobně zamítnuto, ale ověříme 21. Zahajuji, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní eh, hlasujeme o celém stanovisku jmenovitě. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A výrazně no, většinou přijato, 38 hlasy, blahopřeji. A nyní se dostáváme k Andrew Kovačovi dosažení pozitivního výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce. K14 je ústní pozměňovací návrh od autorů. Kdo není proti, můžeme hlasovat tedy o 14. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? pro 13. pro, proti, zdrželi se přijat. 15 pro, proti, zdrželi se přijat. 17 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 18 pro, proti, zdrželi se přijat. 19. Ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústní pozměňovací návrhu? Ne, volá, hlasujeme 19. Kde pro? S tím ústním pozměňovacím návrhem. Omlouvá se paní předsedkyně? Je to v jednom kuse, není to po částech. Lamberte. Kdo je pro? 19, kdo je proti, zdrželi se přijat. Úvodní ustanovení. Kompromisní návrh 1. Pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 3. Pro, 3. Pro, proti, zdrželi se přijat. 4. Pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 5. Oddělené hlasování. Druhá část je stažena. Hlasujeme na první částí. Kdo pro? Proti? Zdrželi se přijata. 6 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 2 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 8 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 9 pro. Proti? Zdrželi se přijat. 10. Ústní pozměňovací návrh. Takže budeme hlasovat o tom finálním znění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat? A nyní jedenáct. kde je ústní pozměňovací návrh ve dvou částech. Hlasujeme o dvou částech. Dva je s tím ústním pozměňovacím návrhem. Nikdo není proti ústnímu pozměňovací návrhu, není o první části, kdo je pro první část. Proti, zdrželi se, přijata. Druhá část, pro, proti, Zkontrolujeme druhou část. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 20 na 20, zamítnuta. Je mi to líto, konečné hlasování se bude konat elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 Se spravodají jsme se a se stinovými spravodají jsme se dohodli. A vysvětlím, proč stinoví spravodajové jsou eh, tak důležití, že bod 23 eh, bude jindy a ta situace zvláštní pana Omarči, který byl naším spravodajem na, na toto stanovisko o organizaci společného trhu se zemědělskými produkty. Ehm, se vzdal přednášení eh, tohoto návrhu stanoviska. Jsme tedy v situaci, že pokud nejsou předložené pozměňovací návrhy od stínových zpravodajů, tak nebudeme poskytovat stanovisko. Ale pokud jsou pozměňovací návrhy předložené stínovými navrhovateli, bude na předsedovi či předsedkyni, aby uspořádali hlasování a zaslali eh, stanovisko našeho výboru do Agri. Chtěla jsem vám tedy vysvětlit situaci. A samozřejmě předám slovo panu Omaržím, aby vysvětlil situaci, aby vysvětlil své stanovisko. Prosím. Paní předsedkyně, děkuji vám. Dovolte mi především, abych poděkoval kolegům za eh, to, abychom mohli odložit toto hlasování. Viděli jste, že ty pozměňovací návrhy eh, byly ehm, velice eh, objemné. Nakonec se nám podařilo tedy najít kompromisy. Umožnilo to nakonec hlasování ke stanovisku ke společné rybolovné politice. Co se týče uspořádání společného e, trhu, tady se jedná o e, stanovisko našeho výboru ke zprávě výboru Agri, který je vedoucím výborem. Jedná se tedy o e, víno, mléko, olejnaté rostliny a cukr. Já mám za to, že tato zpráva je nesmírně významná Ehm, zemědělského hlediska, tedy i pro výbor Agri. Proto jsem přiložil zařadu pozměňovacích návrhů výboru Agri, ale na druhé straně, protože my máme poskytnout ten návrh stanoviska za REGI, tak jsem vás chtěl upozornit, že mám určité potíže s tím, abych našel bezprostřední pojítko, eh, pokud se tedy nepustím do sepsání nějakého dlouhého materiálu. Takže bych chtěl navrhnout, Jedná se totiž o otázku čistě zemědělskou. A já jsem proto navrhl eh, kolegům, abychom předložili pozměňovací návrhy přímo ve výboru Agri. Nicméně, pokud kolegové eh, zde nacházejí jasné přímé souvislosti s výborem Regi, můžete přiložit pozměňovací návrhy a paní předsedkyně eh, rozhodne dál. Děkuji vám. Nyní bych ráda předala slovo stínovým zpravodajům, stínovým navrhovatelům. Konstanci? Je to tak trochu nezvyklá Je to tak trochu nezvyklá situace protože koordinátoři se obyčejně rozhodují, jestli chceme eh, dělat stanovisko nebo ne. A tady eh, jsme si výslovně přáli takové stanovisko takže eh, tam, kdyby tom býval pan eh, kolega už řekl, tak jsme se na to mohli rovnou eh, shodnout. Takže já teď to sice chápu, ale dokážu si představit, že prostě napíšeme dopis a kolegové, pokud opravdu chtějí předložit nějaké změny, tak ať to udělají přes zemědělský výbor. Dobrá, tolik tady si myslí socialisté. Potom je tady ještě ta možnost, o které já jsem předtím hovořil. Abychom si vyslechli eh, stínové zpravodaje, pokud oni budou chtít pokračovat a předložit nějaké eh, pozměňovací návrhy, tak to můžeme udělat eh, zcela podle, podle pravidel. Takže to je jedna varianta a druhá to, co navídla paní Karel. Ještě někdo by se k tomu rád vyjádřil? Sean Kelly? Já chápu eh, to, co říká pan Umaži. Ale je to opravdu eh, nezvyklá situace. Myslím si, že dává, a eh, tedy je tady ta platná poznámka, že kvóty se stejně časem od, společná zemědělská politika opravdu eh, má velký vliv na všechny eh, členské státy ve všech oblastech a proto je důležité, abychom opravdu se eh, zamysleli nad tím, že bychom předložili nějaké pozměňovací návrhy, aby, aby bylo vidět, že něco děláme. A tak abychom mohli ovlivnit eh, ty konečné návrhy na politiku, společnou zemědělskou politiku. Takže do zajista musíme vyhlásit lhutu pro pozměňovací eh, návrhy a já eh, doufám, že nějaké přijdou, já také předložím. Děkuji a teď také Luis Alves. Děkuji, paní předsedkyně. Tohle opravdu je velice důležité téma pro přehodnocení společné zemědělské politiky. A sice to, jak zemědělci získávají své výnosy z trhu. To znamená, musíme se zamýšlet nad jednotlivými částmi toho trhu. A také nad nástroji, které dáváme k dispozici prostřednictvím předpisu. Takže to řešení, o kterém eh, jste hovořila, a sice eh, možnost eh, podat pozměňovací návrhy, které se týkají konkrétně našich regionů, a regionálních vizí, organizace trhu a pokrývání rizik například, jak se vyrovnávat s krizemi a tak podobně, tak prostě ta možnost měnit pozměňovat, je tady důležitá. To řešení, eh, které, eh, za které tady hovořila paní Krl, si myslím, že je dobré a dává prostor k tomu, abychom mohli dále navrhovat něco tímto směrem. Kolegové, já jsem to pochopila tak, že zbývající stínové zpravodajové tady nejsou, pan Ujas a Nichols, který tady mm, byl včera, tu dnes není takže jejich názory si nevyslechneme, ale jestli jsem to dobře pochopila, tak oba sínoví zpravodajové jsou eh, ochotní pokračovat a podávat eh, pozměňovací návrhy, takže rozhodněme se tedy o lhůtě pro podání pozměňovacích návrhů a, a pošleme dopis Agri. A ty eh, předložíme tedy jejich rozhodnutí. Naše stínoví zpravodajové i ti, eh, kteří tedy chtějí podat eh, poslanecí návrhy, by k tomu mohli vystoupit. Nevím, jestli stínoví zpravodajové chtěli také hovořit k věci samotné dnes. Dobře, takže eh, nebudeme se o tom bavit a víceméně zahájíme ten proces, o kterém hovořila Konstanca Místo toho, abychom to udělali eh, individuálně, tak prostřednictvím eh, regi organizovaně to můžeme udělat, ale v zásadě ty naše dva přístupy se neliší. Musíme o tom hlasovat v říjnu, takže ta lhůta pro podání pozměňovacích návrhů je velice krátká. na ně můžeme mm, dostat prostor do konce tohoto týdne. To znamená 20. za dva dny. Takže 20. září v poledne bude lhůta pro podání pozměňovacích návrhů. A tím eh, bych tady tento bod uzavřela. Bohužel teď, vzhledem k tomu, že jsme hlasování svoukli velmi rychle, tak eh, máme eh, volný čas do 11 hodin, kdy přijde pan komisář. A pravděpodobně nemůžeme projednat žádný jiný bod, ale asi si vzpomenete, že včera jsem uh, nečinila sdělení předsedkyně, tak jsem eh, říkala, že je odložím na někdy později, protože přišel komisař Kalas, takže využiju těchto několik minut a budu vás informovat o vyjednávání. Jak jsme se dostali daleko tedy s vyjednávacím procesu asi víte, že v červenci jsme hlasovali o mandátu pro vyjednávání. Některé otázky jsme nechali bez hlasování, zejména otázku, která se týkala finančního nařízení. A teď to vypadá tak, že zbývající eh, články, který se týká finanční nařízení a, a také úvodní ustanovení, o kterých jsme nehovořili, O tom se bude hlasovat na jednání v listopadu. Dále bychom chtěli eh, jednání s radou a komisí o eh, zahájení trialogu o obecném nařízení. V zásadě už máme dohodu o obecném formátu. My jsme eh, je informovali o tom, jak jsme sestavili vyjednávací tým. Dohodli jsme se, že budeme vyjednávat na základě toho dokumentu se čtyřmi sloupcemi, který zpracovává rada a kde jsou stanoviska všech institucí, jsou tam kompromisy a dohodli jsme si, že to vyjednávání půjde po blocích a potom uvnitř těch bloků půjdeme po článcích. Po včerejším zasedání to vypadá tak, že O prvním bloku budeme vyjednávat na začátku října. Bude to blok o strategickém přístupu. A potom eh, se budeme zabývat jednotlivými tématy. Tolik tedy k formátu vyjednávání. Také byste měli vědět, že Je to všechno takové předběžné, protože eh, ti z vás, kteří ta vyjednávání znáte, víte, že eh, je třeba někdy se odchýlit. Je to tedy všechno takové orientační, ale myslím si, že je možné ve všech institucích postupovat co nejrychleji. Ráda bych vám také připomněla, že eh, konference předsedů v parlamentu rozhodla tak, že jako jednotlivé výbory nemůžeme postupovat, nebo nemůžeme se obracet nebo na plenární zasedání, ale musíme vyčkat na rozhodnutí předsedů ohledně eh, vhodné doby k předložení plenárního zasedání, protože je tady vazba mezi eh, vyjednáváním o eh, víceleté finančním rámci. A když se tady bavíme o legislativním rámci, tak prostě nelze se dohodnout a, a přeložit tu dohodu ještě předtím, než se eh, dohodli někde jinde. Tak abychom nezabránili případným kompromisům a dalšímu jednání s institucemi. Čili tohle nás možná zpomalí. A teď už nevím, co bych ještě měla tak sdělit. také a těm vyjednávání předseda, konkrétní předseda a pokud nemůže, tak to budou zpravodajové k těm nařízením. V červnu, v červenci jsme se dohodli, že zpravodajové se budou obracet na výbory takže zpravodajové vám pravidelně budou podávat informace. Také použijeme tu pracovní skupinu, kterou jsme nedávno eh, zřídili k lepší koordinaci vyjednávání o jednotlivých nařízeních. aby opravdu eh, ta nařízení byla dobře skoordinovaná. Také eh, je možné, že ta vyjednávání o obecném nařízení si vyžádají přítomnost eh, pravodajů k dílčím nařízením. Takže to budeme řešit ad hoc. také pro vaše informaci. Vyjednávání o víceletém finančním rámci probíhají zvlášť. Nicméně eh, kyperské předsednictví myslím, předložilo již určitý eh, návrh vyjednávání, ale zatím tam nejsou čísla. O těch se bude formálně vyjednávat až na listopadovém samitu. 22. a 23. listopadu bude eh, mimořádný summit, kde se bude eh, řešit víceletý finanční rámec. Je také velší, eh, velké riziko, že dojde k škrtům v v rozpočtu nebo k jejich návrhům a také ve škrt, ke škrtům v politice soudržnosti. Ať už prostě děláme cokoliv, tak já vždycky informuji kolegy, že eh, politika soudržnosti proběhla eh, dvěma vlnami škrtů. Nejdřív tady bylo technické přizpůsobení v červenci a potom uh, už se pod, uh, pohybujeme pod, uh, tím stáve, pod tou stávající uh, rozpočtovanou částkou. Takže když chceme zase znovu škrtnout, tak by to znamenalo vlastně třetí uh, škrt pro politiku soudržnosti hmm. Proti stávajícímu období. Já to říkám proto, že stanovisko parlamentu eh, přijaté loni v červnu na základě zprávy SURE bylo eh, uchovat stávající úroveň u politiky soudržnosti. Takže bude to obtížné. Myslím, že všichni bychom měli aktivně se tomu vyjadřovat. Zejména ohledně toho i prohlášení Rady z června, kde bylo řečeno, že politika soudržnosti je politika růstová a investiční. A růst opravdu potřebujeme, abychom se dostali z krize. takže nemá moc smysl tady škrtat. Kyperské předsednictví také předložilo eh, věcný dokument, který vám mohu doporučit. Co ještě? My, uh se s předsednictvím setkáme pravidelně, abychom vyřešili ty legislativní otázky, které se budou týkat i legislativního návrhu a prostřednictvím eh, spolurozhodování se tedy snažíme eh, řešit. Eh, se snažíme o tom rozhodovat tady prostřednictvím souhlasu. Tolik tedy eh, stručně eh, k tomu, jak jsme se eh, dostali daleko ve vyjednávání o víceletém finančním rámci. Snažíme se to, aby to všechno bylo co nejdřív hotové, ale musíme počkat na konkrétní čísla. Takže proto možná budeme tedy muset ještě vyčkat dále. Nevím, jestli k tomu jste ještě někdo uh, chtěl, Jan Olbricht. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si dovolím jenom otázku. Možná jsem to správně nepochopil, ale můžete nám, prosím, vysvětlit, jaký bude postup pro trialog? Protože, pokud tomu správně rozumím, tak máme vyjednávací tým, ale za prvé Rozumím tomu správně, že příští čtvrtek bude vyjednávání o obecném nařízení, tedy se zpravodaji pro obecné nařízení s tím, že další zpravodajové budou přizváni, pokud to bude nezbytné pro vyjednávání obecném nařízení. Znamená to tedy, že e, čekáme e, na další výsledek, anebo to probíhá paralelně, toto vyjednávání Jaký je tedy postup? Nejprve tedy diskuse o obecném nařízení a pak konkrétní, a nebo se bude postupovat přes konkrétní nařízení a pak eh, teprve obrazí. Musíme znát tedy přesný postup. Děkuji vám za otázku. Vše se právě nyní utváří. Obecný přístup je takový, že obecné nařízení, které eh, tam bylo jednání zahájeno dříve, protože jsme si přáli schodu na hlavních tématech, která mohou pak ovlivnit vyjednávání v jednotlivých sektorech pro sektorová nařízení. Nicméně nemáme bohužel ten luxus, abychom nejprve zpracovali obecné nařízení a teprve pak přešli ke konkrétním. Proto i nadále hledáme nejlepší možnou kombinaci načasování, tak abychom získali maximum pro eh, obecné nařízení i pro ta sektorová. Dohodli jsme se s radou a s komisí v tom smyslu, že jakmile začnou věcná vyjednávání, eh, což by mělo nastat 2. října, budeme také mít lepší přehled o tom, eh, která témata e, jsou e, zásadní pro nařízení v jednotlivých rezortech a která budou aktuální. Utváříme tedy obecný plán, e, sledujeme jeho vzájemné souvislosti a pak, to chci zdůraznit, před každým zasedáním na téma obecného nařízení se budeme věnovat jednotlivým tématům, abychom zjistili, zda bude nutné, aby tam byli přítomni také zpravodajové pro jednotlivé rezorty. A druhá věc, kterou bych vám chtěla sdělit, dnes, teď tedy očekáváme návrhy a sekretariat Eh, zasedne eh, poprvé na téma struktura nařízení a měl by takto zasednout na počátku října. Musíme tedy mít strpení ale zároveň se musíme snažit uvažovat o nejlepší možné kombinaci harmonogramu na časování pro přizvání zpravodajů pro jednotlivá rezortní nařízení a musíme se samozřejmě maximálně snažit o to, aby celý proces proběhl hladce. Ale v tuto chvíli vám nemohu říci, že třeba, dejme tomu 20.10. se bude jednat o regionálních fondech, protože nevíme, jak ten harmonogram nakonec bude vypadat, ale na straně rady, komise a především parlamentu je jasný záměr zajistit správnou koordinaci dobrou koordinaci, zda bude k tomu stačit pracovní skupina. E, samozřejmě ji budeme využívat, ale zároveň to vnímám velmi pragmaticky a měli bychom předpokládat také účast zpravodajů ve vyjednávání obecného nařízení, kdekoliv to bude nutné, třeba pro odůvodnění nebo eh, i, pro, eh, i proto, že by naslouchali eh, a zároveň, aby mohli vstoupit do vzájemné diskuse. Ale v každém případě potřebujeme určitou dobu na to, abychom zajistili hladké fungování celého procesu, hladkou spolupráci. Mohu vás jen ujistit, že otevřenost Eh, tady je a je také snaha propojit vyjednávání co nejvíce. Ale samozřejmě nemůže proběhnout jedno velké vyjednávání, které by zahrnulo všechny. Lambert, prosím. Děkuji mnohokrát za tyto informace. Já zmíním jednu záležitost. Eh, probíhá tady diskuse o číslech. Eh, samozřejmě ještě nemáme konkrétní čísla vaše zpráva. Ale poté, co rada předloží čísla na počátku listopadu, kladu si otázku, jaká bude naše úloha v tu chvíli, protože budeme mít průběžnou zprávu z ECOFINu a otázka tedy zní, jak jakou máme zaujmout pozici. Na počátku listopadu budeme mít údaje a pak na kon, v listopadu bude rozhodovat teda dále bude rozhodovat také plenární zasedání parlamentu. Jak se můžeme na to připravit? Máme vůbec čas předložit nějaké stanovisko? E, nebo jak probíhají jednání v rozpočtovém výboru? My jsme samozřejmě připraveni přispět do celého procesu, jakmile budeme mít k dispozici konkrétní čísla ale pak všichni začnou hovořit o číslech a my o nich zatím hovořit nesmíme. Můžete nám dát alespoň náhled do toho procesu? Ano, samozřejmě, říká předsedkyně. Jediná čísla, která parlament má, jsou čísla, která vycházejí z výboru ŠUR. Já jsem zatím neslyšela žádný návrh, který by je měl nějak v tuto chvíli měnit. A za druhé, rozpočtový výbor připravuje průběžnou zprávu, objevují se různá data, ale měla by výjít během října. A v této průběžné zprávě, jejíž struktura je zatím neznámá, ale my usilujeme o to, eh, my si musíme uvědomit, že máme nařízení rady o víceletém finančním rámci a to bude pak sláno parlamentu. A je to, toto nařízení do jisté míry omezené, protože nabízí eh, pouze eh, hlavní rozpočtové kapitoly a nejde do vyšší míry konkrétnosti. Uh, proto si myslím, že rozpočtový výbor by měl také respektovat tuto filozofii. Pokud by se totiž v průběžné zprávě objevila spousta konkrétních údajů do hloubky do nižších úrovní rozpočtu, znamenalo by to, že již eh, souhlasíme s tím, že by se ve víceletém finančním rámci všechny tyto aspekty také měly objevit. Proto si myslím, že bychom měli také ukázat svůj postoj k tomu, jak vnímáme nařízení o víceletém finančním rámci, nařízení rady. Tedy nesmíme toto směšovat s legislativními návrhy. Eh, proto bychom neměli do průběžné zprávy dávat aspekty, které eh, patří do legislativního procesu, ale něco se tam objevit může. Právě proto musíme být bdělí a ti z vás, kteří působí také ve výboru pro rozpočet, eh, by se měli snažit účastnit diskusí a také chránit zájmy našeho výboru. Eh, to znamená eh, snažit se sledovat, která rozhodnutí by měla být učiněna procesem spolurozhodování a podobně. Já se účastním práce kontaktní skupiny, s předsedou vyjednáváme Eh, o rozpočtu dále. Zatím jsme však žádné další informace nedostali. Co však eh, z vystoupení předsedy parlamentu vyplývá, je, že především budeme muset hlasovat o stanovisku k víceletému finančnímu rámci a teprve poté se dostanou konkrétní údaje do legislativního rámce. Logicky musíme tedy vyčkat na výsledek nebo na to, kdy vyjednávání o víceletém finančním rámci eh, budou uvítána pozitivním stanoviskem ze strany parlamentu. Nemůžeme vyloučit ani třeba vetování, kdy třeba parlament nebude vůbec spokojen s navrhovanými čísly ze strany rady. Eh, doufejme, že taková negativní situace nenastane. Ale chtěla bych vás ještě informovat o jedné záležitosti. Eh, uvědomme si, kolegové, že nestačí blokovat jednotlivé údaje. Budeme mít 2013, rozpočet pro 2013 se bude replikovat eh, pro následující období. Ale pokud bude chybět právní základ pro zahájení nových politických programů, nebude vůbec záležet na tom, zda peníze jsou nebo nejsou, protože nebudeme moci vůbec zahájit proces nových politik. Proto si musíme uvědomit, že ještě probíhají také diskuse s právní službou o tom, zda můžeme nějak vyřešit problém absence právního základu pro jednotlivé politiky. A to je nezbytné, pokud vycházíme z rozpočtového provizoria pro rok 2013 a pokud bude absentovat dohoda o víceletém finančním rámci, ale tato problematika zůstává zatím nedořešená musíme si uvědomovat, že není tak snadné se vyjádřit. Můžeme říct, že není problém pro rok 2013, doufejme, že tam bude hodně peněz a můžeme pokračovat. Ne, nebudeme moci, protože chybí právní základ. Čekáme na pana komisaře, doufáme, že je na cestě. Prosím. Doporučujete pauzu? Prosím, pět minut pauza. Vážení kolegové, chci zahájit naše jednání s panem komisařem Johnesem Hanem. Máme hodinu a půl na toto setkání, na diskusi, včetně připomínek a otázek, ale když budete klást otázky nebo se vyjadřovat, poprosím vás o stručnost. Nevím, co nám pan komisař přináší, ale zcela jistě bude jeho vystoupení významné a zajímavé a dozvíme se o současnosti politiky soudržnosti. Pane komisaři, máte slovo. Doufám, že jste prožil příjemnou dovolenou a jste osvěžen a posílen pro další práci eh, s kolegy v různých výborech, které mají různé názory na politiku soudržnosti. Eh, děkuji, Danuto. Já bych vás tady rád srdečně přivítal. Opravdu bych chtěl využít této příležitosti. A, a když jste mě poprosili, abych to řekl stručně, tak to také uh, udělám. A, a navázat na a eh, rozpravu eh, s kolegou Kalasem, která zde včera a proběhla. A chci říct něco tedy k nástroji pro uh, propojení Evropy. CEF. A samozřejmě jsem tady eh, k dispozici k vašim otázkám. Myslím si, že už by bylo eh, že už tady hovoříme o těch eh, hlavně deseti miliardách známých pro fond soudržnosti a o příslušném cappingu. A musíme jasně rozlišovat mezi rozhodnutím a implementací Když si přečtete ten neoficiální dokument, tak je zřejmé, že úlohou komise je v první fázi rozhodovat, ale konkrétní implementace eh, musí probíhat eh, na straně eh, příslušných institucí a úřadů. To nelze delegovat. To by bylo vzhledem k omezeným lidským zdrojům na evropské úrovni ne, možné by to nebylo, zejména když máme eh, šetřit personální náklady. Také eh, bych chtěl poukázat na to, že systém výběrových řízení eh, vede úplně jinam než systém, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Takže proto tady musíme vytvářet určité předpoklady. Je tady ovšem eh, jeden problém a sice eh, eh, deficit přeshraničních dopravních spojů a také deficit, pokud jde o informační a komunikační technologie. Je tady celá řada možných kompromisů a nakonec jistě budeme schopni nalézt praktické řešení, kterým vyhovíme všem potřebám různým. Já si myslím, že tady je důležité, dovolíte-li, zmínit eh, několik eh, poznámek mých eh, k vašim závěrům. Já s jednotlivým spravodajům, jednotlivým spravodajům a paní předsedkyni bych rád poděkoval. My, tedy naše konkrétní pracovní skupina, sledujeme přesně vaši debatu a vaše eh, mínění a regionální eh, politika dozajista eh, jí dozajista prospěje, když se včas dohodneme. A já osobně i moje služba ne všechny ty návrhy, které Eh, jste zde předložili, eh, můžeme podpořit, to by bylo také překvapivé. Nicméně eh, jsem rád za to, že se shodneme ve značné části. Spoustu jsme to ostatně už společně odsouhlasili a dohodli jsme se v zásadě na směrování regionální politiky. Konkrétně bych rád zmínil že eh, silný, silná podpora eh, tomu etickému kodexu a partnerství a principu eh, víceúrovňového řízení je něco, co podporujeme my společně s parlamentem při vyjednávání s radou. Také vítám silnou podporu nezbytnosti eh, podmíněnosti ex ante. I v oblasti eh, společného strategického eh, rámce. Komise zejména v posledních dnech pracuje na kompromisním pozměňovacím kompromisním návrhu, a doufejme, že eh, najdeme eh, vhodný tedy kompromis mezi eh, oprávněnými nároky Rady a parlamentu, pokud jde o zákonné zakotvení tohoto do nařízení. Jsou ovšem některé oblasti, které, na, které vzhledem k požadované flexibilitě by bylo lepší řešit delegovaným aktem. A doufám, že tady se také dobereme nějakého uspokojivého řešení. Chtěl bych se dotknout těch věcí, které eh, vidím odlišně. Jsou to věci, o kterých eh, v této debatě ostatně jde. Ale každopádně jsem chtěl... Eh, nechtěl jsem vytvořit název, nebo tedy eh, nechtěl jsem vytvořit dojem, eh, že když se tomu budu ze tři čtvrtin věnovat ve svém vystoupení, tak to tvoří tři čtvrtinu problematiky. Vůbec ne. Za prvé je tady problematická koncentrace. Když to řeknu obecně, ty různé návrhy a potom eh, rozhodnutí vedly k eh, tomu, že eh, stanovisko parlamentu dává, budí dojem, že ehm, tady dochází k určitému naředění těch tematických priorit, nebo by k tomu došlo, když byste rozhodli tak, jak Eh, si to teď představujete. My jsme o tom eh, debatovali mm, eh, už dříve v komisi. Chceme dostatečně tam dát flexibilitu, například pokud je o zahrnování ICT a určitých tematických priorit. A nebo tam dát také eh, věci z městské dopravy, pokud jde o energetickou efektivitu. Něco takového by se tam dalo započítat. To jsou všechno opatření, která eh, by mohla být vstříc k těm potřebám, eh, které se ukázaly v diskusi. Ovšem, pokud tam budeme eh, přidávat další a další priority, tak nakonec eh, nebudeme mít nic. Myslím si, že máme tady eh, společný, společný cíl, a sice, aby ta politika byla mm, jasně orientovaná na výsledky viditelné pro občany, aby byla cílená směrem k Evropě 2020 a jejím cílům a aby zaměřila tedy na výběr z celé široké řady témat, který bude bolestivý. Ale pokud se budeme věnovat všemu, tak nedosáhneme ničeho. Jako starý parlamentář můžu říci, že eh, nejlepší je mít eh, na paměti eh, svůj volební okrsek a potom eh, zájem celku. Takže eh, tady, když to eh, slouží Evropě, tak to slouží i vašim volebním okrskům. A proto v nadcházejících týdnech a měsících ještě velmi konkrétně se tedy budeme zabývat tímto. A vzhledem k této obecné atmosféře Jsou tady návrhy na hm, nějaké plošné programování a, hm, a ono to vypadá někdy na první uh, uh, pohled velice uh, jednoduše a přitažlivě, když řekneme, že je třeba se věnovat všemu. Ale dámy a pánové, oni jsou tady různé fondy a když Eh, budeme používat různé fondy na jeden a ten týž projekt, tak eh, se eh, zvyšuje pravděpodobnost chyb. A když nenecháme vůbec vzniknout ty chyby, tak se pokusíme něco tedy, eh, tak se můžeme pokusit něco změnit, ale bude to velice obtížné. Měli bychom eh, tedy eh, upozornit potom vedoucí představiteli na to, že tady něco riskujeme. Že potom tady bude problém s chybovostí, protože to bude všechno velice složité. Takže tady vás žádám o to, abyste se nad tím eh, znovu eh, zamysleli. My jsme každopádně jako komise eh, připraveni jednat. Poslední věc, o které jsem chtěl hovořit, protože se objevuje v diskusích, se týká vašeho závěru k otázkám finančních řízení a, a kontr- systémy kontroly. s našimi návrhy bychom tady tu debatu v Evropském eh, parlamentu eh, vždycky si pamatujeme na debatu o absolutoriu tady v parlamentu. Vždycky se volá po eh, posílení kontrolních systémů. A myslím si, že zásluhou mé předchůdkyně už na eh, začátku období byla eh, stanovena konkrétní trvalá opatření a vývoj eh, chybovosti v posledních letech ukazuje, že tato opatření opravdu působí. Ale ještě nejsme na konci cesty. A vzhledem k tomu musíme tedy mít na paměti, ta další opatření, která navrhujeme. Ještě jedna věc, eh, která eh, je důležitá a eh, které rada už zaujala nástroj v souvislosti s finančním nástrojem My si myslíme, že ten eh, sektor by se měl ehm, rozšiřovat jenom pokud jde o konkrétní produkty, ale i eh, pokud jde o objem. Cíl musí být, aby eh, ty instrumenty se našly cíl, tedy rychle cestu k konečným příjemcům. My jsme to dotovali, kolikrát posílili, ale z různých důvodů koneční eh, příjemci eh, byli dosaženi eh, velice pomalu nebo vůbec. Proto chceme stanovit koneč, tedy nějakou lhůtu, do které musí koneční příjemci získat přístup k těm různým úvěrům a tak podobně. A Nakonec tedy dojde k lepšímu vynakládání prostředků. Jde o to, aby ty prostředky byly také dočerpány do konce eh, příslušného období. Já prostě nemohu tolerovat, eh, aby některé eh, návrhy, jako teď leží v radě na stole, na konci skončili s tři čtvrtin vyčerpanými prostředky protože to za daných okolností nebylo možné. Našem eh, zájmu je, aby ty peníze se dostaly k eh, konečným příjemcům a musíme se tedy postarat o to, aby to bylo možné. V tomto smyslu by tedy komise i parlament měli eh, táhnout za jeden pro vás. Bylo by politicky naivní tu stávající debatu o víceletém finančním eh, rámci i tady při naší debatě eh, tady přehlížet. Je i tady jedno eh, té stanovisko vašeho výboru parlamentu a komise. A návrh komise je už tedy na spodní hraně toho, co si parlament představoval a, a další škrty nejsou možné, v tomto stanovisku spočívá. A že máme e, tedy těmito opatřeními dosahovat růstu a, a nárůstu počtu pracovních míst. A 13, prakticky polovina členských států v nich eh, pracuje, eh, představují strukturální eh, fondy více než polovinu investic a v šesti státech dokonce více než dvě třetiny veřejných investic. To znamená, že jsou to podstatné prostředky pro investice do veřejných rozpočtů. Nebo veřejných rozpočtů, pardon. A také podporují hospodářství, když se podíváte na ten celkový objem. A proto je velice důležité, abychom vždycky na tohle upozorňovali při vyjednávání. A také eh, na to, že máme strategii Evropa 2020, která je velice důležitá a že máme konkrétní cíle pro všech 271 regionů, tak abychom mohli dosáhnout eh, těch celkových cílů Evropy 2020. Takže tyhle eh, dva zásadní cíle regionální politiky, a sice eh, snížení hospodářských rozdílů a využití regionální politiky k prosazení celkových evropských projektů, musí být, se musí odrážet na celkové architektuře, na v rozpočtované částce a kdyby náhodou došlo ke zkrácení eh, této částky, jak eh, naznačuje kyperské předsednictví a jeho dokument, tak je důležité, aby eh, se to krácení týkalo veškerých oblastí. A Kdyby se tedy týkalo eh, regionální politiky, tak se musí týkat rovnoměrně všech oblastí a nesmí být eh, k tíži jednoho nebo druhého. Musíme eh, dávat pozor, aby se nedostala ke slovu politika typu rozděl a panu. Ještě jednou bych velice rád srdečně poděkoval vašemu výboru za práci eh, odvedenou v posledních měsících. Stovky pozměňovacích návrhů a doplnění ukazují to velké angažma a ten velký eh, zájem. A já obdivuji ty výkony zpravodajů, že byli schopni z toho dát dohromady nějaký návrh to není žádný jednoduchý úkol a za to tedy opravdu ještě jednou děkuji. Ale jak říkám, ještě několik bodů, kde si myslím, že je důležité dále jednat. Teď eh, začínáme eh, s trialogem a to je také dobře. Je tedy před námi ještě kus cesty, ale v zásadě eh, říkám, obecně jsme na správné cestě. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaře. Někdo se nehlásí o slovo? Nebo někdo si přeje se přihlásit? Mm, někdo z místopředsedů? Nebo koordinátoři? Prosím, jste, jste vítáni. Můžeme také vybídnout místopředsedy, eh, můžeme učinit výjimku čas od času. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel. Eh, pane eh, komisaři, abychom mohli společně diskutovat. Mám čtyři dotazy. Za prvé, a to je velice důležitá věc, zejména v tuto dobu ekonomické krize, jak už jste se o tom sám zmiňoval, obdržet peníze včas, rychle a mít eh, výsledky pro malé a střední podniky. To, co vidíme v Řecku, a to je otázka kterou vy se také zabýváte, je to, že peníze jsou, ale nedostávají se k malým a středním podnikům. Nadále se e, potýkáme se starými podmínkami. Banky rozhodují, zda malé a střední podniky eh, jsou udržitelné. Eh, Pokud se jim to nezdá, tak eh, peníze neposkytnou. A samozřejmě, že 80% malých a středních podniků na ty peníze pak nedosáhne. Když žádají tyto finanční prostředky, potřebují nejdříve dva roky, aby vůbec na nějaké peníze dosáhly. Nemá smysl ale takto pokračovat dál. V dobí krize E, není možné, aby malé a střední podniky dosáhly na půjčky, na prostředky, a nemají tedy příležitost k tomu, aby prostřednictvím tohoto financování mohli nakupovat suroviny. Za druhé, v roce 2014 až 2020 v tom programovém období kategorizace e, více a méně e, rozvinutých regionů a přechodných regionů. Pokud nebudeme uvažovat o dalších prvcích nebo dalších momentech, které budou blížeji eh, eh, roku 2014, tak budeme využívat data, která pocházejí z období před krizí a nebo ze začátku krize z roku 2009-10 například, což mění klasifikaci regionu. Právě o tom jsme zde diskutovali. Když se podíváme na údaje z roku 2009, regiony jsou klasifikovány určitým způsobem, nicméně nezohledňujeme jejich stávající situaci. A za třetí, myslím, že důležité je, zejména v parlamentu, když se zabýváme dalším programovým obdobím a hovoříme o regionálním růstu, tak regiony mají být těmi, kdo eh, podepíšou tu smlouvu o partnerství. Takže eh, komise a mm, celostátní úroveň nemohou být jedinými eh, stranami tohoto procesu. Je zapotřebí začlenit také regionální orgány, které už předem vyjednávaly, aby se nestalo to, co se stává nyní a to, že centrální zpráva učiní vše bez účasti regionálních orgánů, orgánů toho regionu, který se má rozvíjet. A pak v období krize, které teď prožíváme, je zapotřebí, abychom navýšili financování, abychom navýšili prostředky do všech těchto politik ale to, co nyní máme, nám mm, neumožňuje, abychom správně čelili v eh, současné situaci. Musíme tedy najít i jiné zdroje, abychom peníze soustředili tam, kde došlo ke škrtům, například ve víceletém finančním rámci. Tam máme nižší financování Eh, ale potřebovali bychom finanční prostředků více eh, a více vlastních zdrojů, takže ten mm, směr, který je na stole, není správný. Viděli jsme, k čemu došlo v Řecku. Tyto škrty vedly eh, k potrhání té sociální sítě a struktury. Pan Van Beltner, Mr. Roy. Doufám, že to bude stručné. Děkuji. Ano, samozřejmě je dobré teď eh, eh, prožít tu atmosféru po našich eh, hlasováních. Možná bych chtěl zmínit, co se stalo dnes dopoledne. Hlasovali jsme o rybolovné politice a mohu vám říci, že u většiny bodů to bylo 20 pro, 19 proti a podobně. Bylo to jako hejno ryb, které se rozprchává všemi směry. Dlouhodobá spolupráce s Evropskou komisí, koordinátoři se zpravodají, se v této situaci snaží najít směr, kterým se ubírat. A to je eh, věc, kterou Konstance a já se snažíme eh, vést. Snažíme se najít ty nejdůležitější body a ty rozvíjet. Takže není nic zvláštního, že pan komisař řekl, že to není stoprocentní věc, ale že celkově směr je dobrý. Já mám na to podobný názor. Eh, ano, eh, beru na vědomí to, co jste říkal, například o koncentraci témat. Je třeba, abychom hovořili jasně. My si přejeme tento eh, integrovaný postup, chceme zachovat ony povinnosti, k ním, k ním je třeba přistupovat, chceme inovaci, ale hm, Jiný způsob je mít flexibilitu pro region, aby si region mohl eh, rozhodnout, co eh, si bude přát. Nicméně neodstupujeme od tematické koncentrace. Jsem úplně přesvědčený a také, když jsem naslouchal eh, projevům zástupců státu na radě, tak mě to tak připadalo. Neměli bychom ohrozit, ohrozit tento celkový přístup, celostní přístup, o kterém eh, jste hovořil, takže se ubíráme tím stejným směrem. Pak eh, inovativní nástroje. Já jsem velice rád, že ve finančním nařízení eh, tady bylo stanovisko dáno, a že společně s Evropskou investiční bankou a Evropskou komisí jdeme dál mělo by být jasné, kde peníze skončí, aby, aby se někde ne, nepohybovali po nějakých eh, fondech a účtech. Je zapotřebí, aby je obdrželi příjemci. Musíme mít jasný výsledek. podívejme se na ty nové nástroje, co říkal předřečník. V Řecku jediné peníze, podívejme se, co dělají banky. jak jsou využívány prostředky, eh, peníze, které jsou poskytované Evropskou investiční bankou a Evropské komise. Možná moje poslední poznámka by se mohla ubírat následujícím směrem. Co se děje v jednotlivých zemích? Evropský parlament hovoří hodně o partnerství, o, tom, eh, o té smlouvě o partnerství, o té decentralizaci, právě jak jste o tom mluvil a je velmi důležité, aby v následujících měsících, následujícím, řekněme, pololetí, všechny země předložily své programy a své přístupy k věci. A v tomto procesu je pak možné e, sestavit eh, trochu lépe e, jednotlivé prvky týkající se těch partnerských kontraktů. Země, které byly nyní vybídnuty k tomu, aby začaly pracovat, a já jsem to viděl v mnoha částech Evropy, teď prožívají důležité období. Ano, peníze budou dostupné pro politiku soudržnosti pro všechny regiony. Můžeme hovořit o nových kategoriích, ano, ale budou tyto prostředky dostupné. ti, kdo zastupují občany eh, v regionálních eh, eh, orgánech, parlamentech, by toto měli vidět jako velice důležitou, nejdůležitější politiku pro růst. Jsem velice rád tomu, co řekl komisař. Ano, jednejme o tom dál. Děkuji, Konstanc. Danuta, vielen Děkuji, Danuto, a děkuji i vám, pane komisaři Háne. Já jsem s velkým potěšením že skonstatovala, eh, že je tady eh, celá eh, škala věcí, na které se shodneme, navzdory výsledku hlasování a ty věci, o kterých se hovořil, kde jsou ještě nějaké drobnost, neschody, tak já si myslím, že tam není jediná věc, kde bychom se nemohli shodnout, protože ty cíle jsou v zásadě společné. A myslím si, že tady můžeme se opravdu velice dobře eh, shodnout na další spolupráci. A to i v eh, vyjednávání s radou. To bude opravdu těžký partner. Zejména eh, když, jak všichni víte, rada se ještě vůbec rozhodla. A, a to na obecném mandátu k politice soudržnosti. Já bych chtěla poukázat na dvě věci. Vy jste hovořil eh, nejdříve o nástroji eh, pro propojení Evropy. Říkáte, že je tam velký prostor pro kompromisy. To mě těší, protože eh, hlasováním v červenci jsme dali najevo, že budeme hledat kompromis, ale ještě jednou bych jasně chtěla říci, že Nakonec se bude o těch deseti miliardách a příslušných postupech rozhodovat v rámci všeobecného nařízení. Takže tady musíme obecně eh, vyjednávat a eh, velmi dobře to skoordinovat s, Lambertou, s Lambertem, mnou a vámi a dalšími partnery v komisi tak, abychom nalezli cestu vpřed, protože už je zřejmé, že rada by byla docela eh, ráda, abychom se tak rozhádali, že nástroj pro propojení Evropy vůbec nevznikne a ušetřilo by se 50 miliard a to není náš cíl. My e, to chceme, ale e, nevezme to, prosněme, tak, e, jak si to možná někdo představuje. Musí tady být určitý prostor pro vyjednávání, pro kompromisy. Ve výboru pro rozpočet se dnes hlasovalo o nařízení o rozpočtu, takže my o tom budeme hlasovat dál, myslím, v listopadu a ty věci, které jsme neodhlasovali v obecném nařízení, budeme tady moci ještě doplnit a já si myslím, že z naší strany tam nejsou žádné zásadní problémy použití nového finančního nástroje, myslím, velice e, důležité v tom eh, konfliktu mezi přáteli eh, soudržnosti a přáteli eh, lepšího vynakládání prostředků doufám, že se nám podaří postoupit dále, protože tam v zásadě nic protikladného není. A potom je tady ještě takový ten Damoklův meč a sice nad vším vyjednáváním. A to je jiná otázka, k které byste nám mohl něco říci, pane komisaři. Rozpočtová vyjednávání z roku 2012 ta byla velice obtížná, pokud jde o platby eh, za politiku soudržnosti. A my jsme dali jasně, eh, že rada nedává dost peněz na platby. A teď máme eh, stejnou situaci nebo podobnou situaci při vyjednávání o rozpočtu na rok 2013. Z vašeho pohledu existují nějaké zkušenosti, že to opravdu brání projektům, protože není na platby, rada nedává, neuvolňuje dost peněz? Zdržuje to projekty, anebo se to nějak teď urovnává ještě? Protože dokážu si představci, že, představit, že regiony se nedostávají do problémů, ne protože se projekty neschvalují nebo nejsou schopné je zrealizovat, ale prostě protože nejsou prostředky v eh, rozpočtu Evropské unie. Možná, že k tomu byste nám mohl něco říct. Děkuji. Thank you, Mulțumesc. Um, prezentarea făcută. Uh, nu aș vrea să repet ceea ce s-a spus, am să uh, iau... Děkuji uh, pro komisaři za prezentaci a nebudu se vrátit k tomu, co už bylo řečeno. Vrátím se jen k tomu, co uvedla Konstanc. Projekty, které byly schváleny, ale nebyly provedeny, teď mám na mysli Erasmus pro místní zastupitele, je škoda, že pořád ještě hovoříme o podpoře místní a regionální úrovně, ale nedaří se nám skutečně implementovat to, co je rozhodnuto. Regiony přicházejí s návrhy, rozvinuli projekty, ale nedaří se to implementovat. Možná byste nám mohli vysvětlit, pane komisaři, eh, proč toto ještě není hotovo pro naše společenství. Děkuji. E, děkuji mnohokrát, pane komisaři, uvidím. E, zda budete muset odpovědět na všechny otázky k finančnímu rámci, protože ty jsou naprosto zásadní. Slyšíme totiž určité znepokojivé signály, e, konkrétně v souvislosti s Evropským politiky a politikou soudržnosti. Já si myslím, že by parlament a komise měly být velmi solidární, protože nakonec bude nutné, abychom definovali politický práh, zdá tedy spochybnit všechno nebo ne úplně všechno. Důležité je, aby se parlament ujal své odpovědnosti. Thank you, Oldřich. Děkuji, Oldřich Vlasák, prosím. Komisaři, já jsem také velmi rád, že můžeme spolu diskutovat na téma kohezní politika. Potvrdil bych jenom to, co říkala ve svém příspěvku paní Karelová, e, protože je tady velké nebezpečí a teď se odvolávám na včerejší besedu s panem komisařem Kalasem, kde e, bohužel ta vstřícnost na nějaký kompromis moc vidět nebyla a v tom spatřuji trošku obavu pro další jednání, ale já bych chtěl vaši pozornost obrátit na Eh, naší prioritu, kterou je posílení role místních a regionálních samozpráv v celém procesu programování a eh, vlastně schvalování nebo přípravy partnerské smlouvy. Eh, myslíte si, že by stát měl uzavřít nějakou vnitřní dohodu o přípravách této partnerské smlouvy? Podpořil byste tento návrh? A druhá věc, Eh, se týká územní dimenze, eh, kdy eh, realizací nástroje ITI, Integrated Territorial Investment, vstupujeme na novou půdu, ale v nařízeních není územní rozměr politiky soudržnosti plně podpořen. Do velké míry tak bude implementace záviset na rozhodnutí členských států. Eh, myslíte si, že by bylo nutné nebo vhodné vydat nějaká doporučení směrem eh, k těmto členským státům ze strany komise? Děkuji. Děkuji. Juno Samarč. Eh, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. Vážený pane komisaři, já si myslím, že bychom neměli upadat do pesimismu. Ehm, ehm, že bychom se neměli příliš nepokojovat osudem regionální politiky. Eh, setkáváme se s názory, že eh, fondy soudržnosti, strukturální fondy eh, se staly pouze eh, takovým přechodným nástrojem, pomocí něhož budeme eh, financovat další politické cíle. Dovolím si příklad na základě toho, co jsme diskutovali včera. Ehm, nástroj propojení Evropy, kde je vyčleněno 10 miliard a považuji za velice důležité, abychom ty hlavní zásady, které jsou v jádru regionální politiky, zachovali a zaváděli je do praxe při využívání těchto 10 eh, miliard. A druhý příklad, který jste zmiňoval také, který byl, zazněl v ústním zodpovězení otázky, a to je využí na plenárním zasedání, to je využití strukturálních fondů k politice růstu. Ehm, zdá se totiž, že strukturální fondy nejsou dostatečně využívány a že se často hledá v, ve financích na regionální rozvoj, aby se financovaly další cíle. A já bych rád viděl, aby existovaly záruky pro to, aby využití vyčleněných částek šlo přesně na ehm, cíle regionální politiky tak, aby žádný region ehm, nezůstal bez těchto finančních prostředků. A třetí poznámka, kterou bych rád zmínil, je to spíše takový pocit, možná se mýlím, ale mám pocit, že z hlediska společné zemědělské politiky eh, setkáváme eh, s větším důrazem, nevím, zda se předpokládá snížení celkové obálky pro společnou zemědělskou politiku. Naproti tomu jsem zaznamenal, eh, že se zaměřujeme na ty části rozpočtové kapitol, rozpočtu, které jsou věnovány rozvoji regionu. A důležité je, že nemůžeme eh, přijmout navrhované snížení této kapitoly. Děkuji. Pane komisaře, chcete se vyjádřit? Chcete reagovat? Pokud eh, se nezmíním o některých otázkách, znamená to, že plně souhlasím svěřčeným. Dovolím si sledovat eh, tedy eh, stejné pořadí otázek. Finanční inženýring. Já jsem velice vděčný za eh, iniciativu, kterou jste podnikli během tohoto období. Například provozní kapitál je již nyní uznatelným a pro budoucnost bude velice důležité, abychom brali v úvahu to, že máme k dispozici finanční prostředky, ale nejen to, finanční prostředky se musí dostat až ke konečné konečnému eh, příjemci. A ehm, zároveň zaznamenáváme určité spoždění, eh, eh, proto nemůžeme sledovat vyjednávání o stovkách různých aspektů, ale do budoucna musí být zaručeno, aby finanční prostředky nebyly pouze uloženy koncovému příjemci jako do banky, ale aby skutečně se ty finanční prostředky dostaly třeba k malým a středním podnikům, k několika číslům. Eh, vždycky odkazujeme na nejnovější statistické údaje, tedy obvykle eh, jsou to údaje z února, března, kdy je vydává Eurostat. A pokud se to týká regionálních čísel, eh, tak se vždycky ohlížíme o dva roky zpátky. A pokud jde o údaje celostátní, tak vycházíme z údajů z předchozího roku. A když počítáme něco pro regionální politiku nebo strukturální fondy, vypracujeme s průměrem za poslední tři dostupné roky, což je postup, který aplikujeme. A pokud, tedy pokud jde o údaje o rozvoji a vývoji a také ve vztahu k regionům. Já si myslím, že uplatnění čísel v následujícím roce by mělo pouze minimální vliv na celkový obrázek o situaci v jednotlivých státech, proto neočekávám zásadní změny v Řecku, dejme tomu, pokud bychom eh, vycházeli z čísel v ro- z roku 2013 oproti roku 2012, eh, pokud se zaměříme na regiony. Samozřejmě eh, celkový výsledek může být nižší co do HDP více stupňové vládnutí a řízení zapojení regionu. Za prvé Musím podotknout, že jako komise musíme uznávat ústavní uspořádání jednotlivých členských států. Nemůžeme přeskakovat ani zasahovat do eh, právního uspořádání jednotlivých států, ale vzhledem k tomu, že do nařízení jsme zavedli bod o více stupňovém řízení a vládnutí, můžeme vás ujistit v tom smyslu, že se budeme maximálně zasazovat o to, aby byl zmíněný článek respektován členskými státy. A uvidíme také, do jaké míry regiony, ale také místní subjekty, případně nevládní organizace vstupují do operačních programů e, a do smlouvy o partnerství. Eh, zmínky o finančních prostředcích a vlastních zdrojích, tak eh, ty mohu naprosto podpořit a sdílím je. Eh, a vystoupení jak se k tematické koncentraci a integrovanému přístupu. Já si myslím, že tyto dva pojmy se vzájemně nevylučují jakožto komise doporučujeme takový eh, jídelní lístek, který má tři chody, eh, což je zdravější než eh, oběd, který má šest chodů. A přesně o to nám jde. I nadále máme flexibilitu v regionech a v členských státech zvolit ale samozřejmě je to taková hozená rukavice z politického hlediska, pokud máme rozhodovat. Mohlo by být možná jednodušší mít šest různých cílů, protože ty pak ošetří všechny různé zájmy v regionu. Ale nakonec by nám to rozředilo, možná i vypustilo některé aspekty, ale rozhodně by to rozředilo celou koncepci eh, koncentrace na témata. Máme obrovskou škálu tematických cílů, ale mělo by být v rukou regionu a členských států si vybrat eh, právě z této nabídky. Tomu se nevyhneme. Eh, pokud jde o nástroj pro propojení Evropy, tak už jsem de facto všechno řekl jakožto komisař pro regionální politiku, člen Evropské komise, mám samozřejmě velký zájem na nalezení náležitého řešení, protože eh, hlavním smyslem nástroje pro propojení Evropy je něco, eh, co sdílí obrovská většina v parlamentu, v radě, eh, mimo tyto instituce, v komisi i jinde. Proto musíme nalézt řešení, které by dokázalo rozptýlit obavy a splnit nejrůznější přání. A myslíme si, že to možné je. A k platbám. Ano, pokračovali jsme a pokračujeme eh, v těch částech, miliardách v převodu z předchozího roku do současného roku. My jsme zahájili vyplácení plate pro rok 2012, teprve v dubnu. První kvartál tedy eh, byl pro zpracování eh, platebních žádostí za předchozí rok a podle stávajícího rozpočtu je velká pravděpodobnost, že se nám podaří, že se ta částka e, převáděných financí navýší a pokud e, se nenavýší rozpočet pro letošní rok, e, může to skončit tak, že tato částka se bude Eh, přenášet, tedy vysoká částka do desítky nebo případě eh, něco přes těch 10 miliard, které budou předvedeny do následujícího roku a možná může také nastat situace, eh, kdyby mohly být některé projekty ohroženy do určité míry. Protože projekt potřebuje prefinancování a čím déle trvá zpětné proplácení nákladů, e, tím nákladnější je dluhová zpráva za to mezidobí a to samozřejmě může tu a tam vyvolat problémy. Může to tedy vést k tomu, že členské státy se budou držet toho, na čem jsme se dohodli v předchozích letech. Jde o jejich prostředky Erasmus pro místní. My jsme zahájili analýzu, není to snadné, sní to sice přesvědčivě, ale skutečná realizace v praxi eh, přináší určité problémy, ale shodli jsme se také s výborem regionů, eh, že uplatníme přístup po jednotlivých krocích a doufáme, že od příštího roku budeme moci zahájit jednotlivé činnosti a aktivity, které budou nabízet místním politikům a státním úředníkům příležitost vyměňovat si zkušenosti a znalosti v rámci Evropy. A nyní uvažuji o smlouvě o partnerství a územní rozměr ITI. Eh, Tady nemáme konkrétní ustanovení pro členské státy, záleží na členských státech samotných a konkrétně na eh, městských strukturách, které se budou rozhodovat o tom, jakým způsobem integrovaně vynakládat finanční prostředky. Děkuji, děkuji vám, vážení kolegové, ráda bych uzavřela seznam řečníků, mám osm kolegů na seznamu a pokud mohu, seznam uzavřu. Prosím, omezte se na tři minuty maximálně, tak aby měl pan komisař 15 minut na odpověď. Dávám tedy slovo panu Pixejrovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, ve svých návrzích komise nevnáší žádné eh, prvky, pokud jde o možnost eh, ustavení oblastí, které by se mohly podílet na přeshraniční spolupráci, což je také jeden z cílů regionální spolupráce. Ale uvádíte, eh, uváděl jste toto, že na zasedání ve Štrasburku, že členské státy, jejich zástupci vyjádřili zájem o tento typ spolupráce. Uvědomme si také z hlediska přislíbených kritérií a také prostředků, které jsou dostupné, že se dostáváme automaticky do nevýhodné situace pro léta 2014 až 2020, což je nevýhodou pro rozměr regionální územní spolupráce. Z hlediska procentuálního vyjádření závisíme na rozpočtu a máme sdělení komise o strategiích pro nejodlehlejší oblasti. A cituji, Evropská komise uvádí, že je otevřena e, umožňování přeshraniční eh, spolupráce pro nejodlehlejší oblasti, pokud mají třeba více než 150 kilometrů moře, která je dělí eh, od zbytku Evropy. Eh, je to tedy návrh také z vaší strany? Chystáte se na iniciativu v této oblasti? Já jsem předložil písemnou otázku komisi na to, jak bude postupovat. Zda e, tedy bude jednat podle zmíněného sdělení nebo ne. Vidíme určité rozdílnosti v dokumentech, které se k nám dostávají. Já jsem viděl také odpověď od komise, která uvádí, že je nakloněna e, spolupráci se vzdálenými odlehlými oblastmi, e, konkrétně přímořským státy, kde je dělí více než 150 kilometrů od souše. A předpokládám, že nedošlo ke změně postoje komise. K tomu to je poměrně jasná odpověď. Máme tedy dokument po legislativním návrhu, mm, sdělení související s nejodlehlejšími oblastmi, ale komise uvádí, že je připravena eh, přeskoumat eh, tento postoj. Budete se tedy podílet na usnadňování přeshraniční spolupráce s těmito vzdálenými regiony, nejodlehlejšími regiony a nebo se domníváte, že by se o tom nemělo vůbec jednat, to by bylo poněkud zvláštní. A pokud tedy nechcete být nakloněni této spolupráci, šlo by to proti duchu vašeho předchozího postoje. Viděl bych tedy určitou nekonzistentnost eh, ve sděleních komise. Nelze tedy říkat střídavě ano, ne, eh, pokud jde o usnadňování spolupráce. tak eh, pokud eh, ta nejnovější informace říká, že nakloněni nejste, zatímco ani o tom nebudete jednat, zatímco dříve eh, jste diskutovali o tom, že jste nakloněni usnadnění spolupráce. Jaká je tedy situace? Vysvětlete nám to. Děkuji. Jan Olbricht, prosím. Yes, uh, uh thank you. Děkuji. Především bych rád vyjádřil uspokojení nad tím, že eh, pan komisař teprve začal vyjednávání, to jednají na trialogu. A přednášíte nám své stanovisko na kompromis s parlamentem. Vy jste nás informoval o tom, jaké bude stanovisko komise při vyjednávání, což nám může být velice užitečné do budoucnosti. To je totiž manevrovací prostor pro eh, kozak. Ale když se podíváme na detaily, přeji vám hodně štěstí z CEF. Bereme jako samozřejmost, že učiníte vše, co ve vašich silách a budeme to nadále sledovat. Co se týče priorit, projektů, přeshraničních záležitostí to všechno je v pořádku. Pro nás je důležitá jedna věc a to je metodika. My jsme připraveni najít kompromis v různ- z různých politických stran a chceme eh, připomenout, že je to hlavní prvek eh, politiky soudržnosti, ale jde nám o tu metodu, jakou to bude prováděno není možné zpočátku převzít prostředky eh, z národních obálek. Možná později, ano, ale ne zpočátku. My tedy nečekáme, ale doufáme, že eh, komise také půjde na kompromis. Za druhé, otázka těžké infrastruktury v méně rozvinutých regionech. PDF. Chtěl bych požádat pana komisaře, aby nám um, poskytl to, co je um, nutné. Komise zpočátku říkala, že infrastruktura pro um, ty nejdůležitější služby, včetně ICT, zde má být, ale jedná se základní služby. A co je tou definicí základních služeb? My máme, jak si dokážete představit, My máme veliký zájem na tom, aby byly rozvíjeny ty méně rozvinuté regiony. Evropský parlament vyjadřuje názory obyvatel. Co se týče tematické koncentrace, všichni se naprosto shodneme na tom, že by mělo dojít k opravdu silné koncentraci. O tom není žádných pochyb. Jsme pro koncentraci. Vy jste říkal, že je lepší mít tři než šest. Ano, jistě, souhlasím, je lepší mít dva než šest. Ale otázkou je, jak zejména v krizi ehm, budeme zacházet s flexibilitou. Podle nás je flexibilita hodnota i v rámci koncentrace a měli bychom tedy v řízení programu mít možnost vybírat si priority, velice jasně si je volit a vysvětlit proč, ale samozřejmě absolutně jsme pro koncentraci. Otázkou je, jaký je rozsah možné koncentrace. A to také poskytuje určitý prostor k manévrům. Tato otázka tematické koncentrace by měla více méně být podobně pobírána, probírána v jednotlivých eh, nařízeních, protože to bývá FSF eh, v, ve Fondu soudržnosti, eh, v územní spolupráci. Je to pokaždé jinak. Možná v průběhu vyjednávání se nám podaří, abychom dosáhli alespoň podobnosti abychom tedy mohli provést správně koncentraci. To si tedy myslím, že je důležité. Co se týče e, smluv o partnerství. O tom jsme mluvili ve Štrasburku. Velice zajímavé je to, že partnerské smlouvy e, CF, to jsou takzvané e, SF fondy, jak já říkám. To je nová věc. Je tu pět fondů, je tu tedy smlouva o partnerství s pěti fondy a vy navrhujete, abychom operační, abychom posílali toto všechno společně. Tohle znamená i spolupráci v zemědělství, protože smlouva o partnerství už je uh, už obsahuje pět operačních programů, pět fondů, to znamená i práci pro ministry, protože Eh, smlouva o partnerství není eh, věcí přímo pro eh, fondy soudržnosti. To je poměrně složitá otázka. A teď mám poslední velmi provokativní otázku, ale to proto, abychom se vysvětlili my sami co když nebudeme mít dohodu o finančních perspektivách, o finančních výhledech? Co když nebude eh, právní základ pro eh, období po roce 2013? Co se stane s politikou soudržnosti? Já teď nechci provokovat nějakou politickou debatu, ale je třeba mít eh, určitou představu a také lidé, kteří rozhodují o rozpočtu, uvaž, mm, rozhodují o rozpočtu by měli mít také jasnou představu o tom, co se může stát a jak postupovat. Bude to tedy, budeme postupovat podle provizorní jedné dvanáctiny. Jak to půjde? I náš výbor by si měl připravit takovou představu, co se může stát v případě, že bude tedy mm, negativní odpověď na právní základ týkající se politiky soudržnosti. Cornelia Ernst. Já, vielen Dank. Um... Děkuji. Já to vezmu trochu eh, kolem dokola, když už tady hovoříme o NFGF. My tady eh, víceméně eh, se táříme jako zajíci, kteří sedí před hadem a neví, co se bude dít. Pořád tady říkám, že potřebujeme růst a zamýšlíme se nad tím a, a ráda chce škrtat. Čili já bych se zeptala pana komisaře na jednu jedinou věc. Jaké ještě další důvody, že známe ty staré důvody jednotlivých členských států, jaké existují další důvody eh, pro ty škrty? Myslíme si, že jsou opravdu kontraproduktivní, když všichni eh, říkají, potřebujeme růst, potřebujeme více peněz, všechno je třeba dopředu, potřebujeme plánovat pro Evropu. Na to potřebujeme ale akorát peníze. Tak já se ptám, Jak si tedy teď představují, eh, že bychom se dostali eh, z té pasti? Jak říkal předřečník, tohle není žádná fiktivní otázka, to je velmi realistické. Takže eh, ráda bych se zeptala, jak tady vypadají ty věci na radě. Možná, že k tomu byste nám něco řekl. Potom je tady druhá věc, a sice makroekonomická podmíněnost MFF. My jsme řekli, že to nechceme. Dobře. vím, že na radě to vypadá a jinak. Je tam nějak posun? Děje se tam něco v této oblasti? A poslední postřeh? V nástroj pro propojení Evropy. Já bych byla opravdu ráda, aby e, ty peníze začaly téct a aby malé země nebyly znevýhodněné. To je pro mě velice důležité kritérium abychom opravdu eh, to dělali s ohledem na ty, kteří eh, to potřebují nejvíce. To já tady pořád opakuji do kolečka. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Chci vás zde přivítat. Vy jste zavítal do našeho regionu, mm, do, na různé ostrovy, takže vám chci také poděkovat za to a chtěl bych protknout následující. Rada ve své černové zprávě a sdělení prohlásila, že naším cílem je inkluzivní, udržitelný e, růst. V srpnu e, jsme ale slyšeli, že předsednictví uznává, že finanční rámec musí být omezen. Předsednictví má za to, že veškeré okruhy musí Eh, se musíme snažit je snížit a my tedy máme za to, že eh, tedy my v Evropském parlamentu, v tomto výboru, že e, nelze spochybnit prostředky, které jsou určené na soudržnost. Mohl by nám pan komisař okomentovat tuto situaci? Já si jasně vzpomínám na Lisabonskou strategii, která definovala, že Evropská unie v roce 2010 má být nejkompetitivnější ekonomikou na světě. A vzpomínám si, že kvůli nedostatkům finančních prostředků a také kvůli politikám, které jsme přijeli v roce 2010, jsme se ocitli v hluboké krizi v níž jsme doposud. Máme ekonomickou a monetární unii. Diskuze se zabývá především měnovými otázkami, ale velkým problémem především jsou makroekonomické nevyváženosti, nerovnováha v eh, Evropské unie. Na jedné straně to jsou extrémní deficity, které vedou k závažným krizím v některých částech eh, Evropy politika soudržnosti je tedy eh, zásadní proto, abychom eh, podporovali náš hlavní projekt. Proto nemůžeme spochybňovat tuto politiku soudržnosti. A teď eh, k vašim výrokům, se kterými mm, také nesouhlasím. když se hovoří o tom, že že cíle mají sloužit Evropě, tak i regionům Evropy, ale platí i to, že to, co slouží regionům, také slouží Evropě jako takové. To jsem chtěl říct já. A proto jsem se chtěl také zmínit o o tom, že je třeba mm, propojovat Evropu, tento nástroj tedy pro propojení Evropy. A to proto, aby se regiony sobě přiblížily. Měly by se tedy účastnit také ultraperiferické oblasti, je to tak? Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám, pane komisaři, za vaši přítomnost a, že hovoříte také o všech těchto tématech. Ohledně budoucí metody práce chci říci, možná by bylo hodné, abychom se dohodli mm, nebo postupovali podle toho programu, který jsme si už stanovili v červenci, abychom postupovali podle těch tematických bloků a e, na schůzích, aby tedy vystupovali e, zástupci jednotlivých zpravodajů e, a abychom tedy naši diskuzi ne, nedělili podle jednotlivých nařízení. Je tu obecné nařízení, jímž se inspirují všechny související nařízení tak se tomu stalo i u těch pozměňovacích návrhů, které přicházely, eh, protože pozměňovací návrhy eh, z těch jednotlivých eh, zpráv o nařízení se potom přinesly na to obecné nařízení, takže bychom měli spíše postupovat podle těch tematických bloků a ne tedy podle nařízení. Aniž by opakovala to, co řekli kolegové, Připojuji se k jejich názoru ohledně využití prostředků na mm, mechanismus nebo nástroj pro propojení Evropy. Kromě možnosti diskutovat o tomto tématu při vyjednávání, potřebujeme jasné stanovisko. Pan komisař Kalas včera po našich eh, eh, Eh, otázkách a výhradách řekl, toto je moje stanovisko a to je věc, kterou já budu konat. A proto bych ráda věděla, jaké vaše stanovisko ohledně využívání prostředků eh, z Fondu soudržnosti. Co se týče tematické koncentrace, úplně souhlasím. Důležité je, abychom abychom si neotevřeli takový trh se všemi požadavky, abychom neustoupili všem požadavkům. Ehm, já jsem také vyslovila své požadavky, ale je třeba držet se rámce, který byl dán na ehm, rok 2020 a ehm, v dalších tedy limitech, které byly stanoveny. Ale je důležité, abychom jasně věděli, jaký je prostor pro definici témat, která záleží na eh, politických rozhodnutích, protože eh, komise promlouvá eh, nebo mm, hovoří o určitých možnostech, pak je tady parlament, který si také může zaměřovat na některá témata, mohou být jiná, tak je třeba, abychom se dohodli, jaká témata budou tedy zvažována do roku 2020. Vy jste hovořil o možnosti posílení mechanismů kontrolních, aby se snížila chybovost. S tím já souhlasím. chtěla bych také více rozumět tomu, jak tyto kontrolní mechanismy nebo spíše Eh, do jaké míry si uvědomuje komise, že kontrolní mechanismy, které jsme měli k dispozici v minulém mm, programovém období, eh, ovlivňují komplexnost postupů a činí prostředky eh, méně využitelné pro finální příjemce, protože příliš mnoho byrokracie, přílišná složitost ovlivňuje finální výsledek eh, programování. A poslední bod to je eh, začlenění regionu. Vy jste řekl, že nemůžeme, nemůžeme vstupovat eh, do pravomocí místních zpráv v jednotlivých regionech a proto tedy musíme fungovat v daném právním rámci, který je stanoven. našem programování se zabýváme tedy teritoriálními územními oblastmi a také implicitně uznáváme regionům eh, to, že jsou eh, samostatné eh, subjekty. Důležité je, aby tedy regiony se mohly už v přípravě programů účastnit tyto regiony, jejich zástupci, a aby se vyjasnili pravomoci regionu už té programové fázi. Já jsem totiž přesvědčena, že potíže k nímž došlo v mnoha zemích, jako byla Itálie, abychom se tedy mohli zaměřit na cíle, které byly stanoveny, měli jsme potíže právě způsobené tím, že v období přípravy programů těch strategických plánů nebyli zúčastněni eh, všichni tito aktéři. Takže je důležité, aby se účastnili i regiony a zásadní opravdu je, aby eh, prostředky, které jsou na toto určeny, byly skutečně nasměrovány na cíle programů, a aby zde byla Eh, určitá mes lhůta pro využití. V Itálii se stává pravidelně, že v některých regionech na jihu Itálie prostředky nebyly využity a jsou dány k dispozici eh, státní vládou. Nicméně ne už na území jihu Itálie, ale pro celou italskou republiku. Takže to je sice možnost, jak nepřijít o finanční prostředky, ale myslím, že negativní na tom je, že prostředky, které měly být využity na určité regiony, jsou nyní použity úplně jinak. Pane komisaři, ještě se hlásí čtyři zájemci o dotazy. Vyčkáte na všechny nebo budete reagovat nyní? Viktor Štynáro? Děkuji mnohokrát pane komisaři, za to, že jste přišel a děkuji také za vaši připravenost a flexibilitu, což se nedá říci o všech hostech, které jsme tu měli a které míváme. Za prvé, minulý týden ve Štrasburku předseda Barroso přednesl skutečně pozitivní eh, dynamický projev, eh, který eh, vystupoval v zájmu federálního modelu. Ale takové modely fungují jenom tam, kde politika soudržnosti a solidarita fungují. To je naprosto nezbytné pro to, aby se evropští občané cítili více Evropany. Proto je to tedy základ. Pokud nemáme ten rozpočet, rozpočet můžeme pouze celý proces podkopat a tím pádem by se na projev pana Barosa brzy zapomnělo. Já bych tady rád ještě jednou zdůraznil dramatickou potřebu parlamentu a komise, aby spolupracovali. A ta spolupráce musí být co nejužší, když budou vyjednávat v rámci trialogu a v radě. Ehm, to je naprosto zásadní a jsem proto nesmírně rád, že jste připraven spolupracovat a že pozitivně vnímáte budoucí vyjednávání. Jednu věc bych chtěl zdůraznit, jak zlepšit správní a institucionální kapacity v členských státech. Je totiž zjevné, že s nedostatečným institucionálním a správním zázemím ten nádherný model Eh, nebude uskutečněn. A řada eh, evropských občanů eh, nebude mít proevropské pocity. Právě naopak, já vím, že je toto povinností členských států, ale můžeme očekávat pozitivní vývoj nového víceletého finančního rámce. Máme k tomu kapacity, jak můžeme spolupracovat. Já jsem byl také velice rád za vaše připomínky k nástroji pro propojení Evropy a také jsem přesvědčen, že s otevřeností a připraveností výboru pro regionální rozvoj s vaší osobní podporou budeme moci nalézt takový kompromis, který by smířoval přístup DG Regio a DG Move protože v současné chvíli zatím není jasné, kterým směrem se bude Degemu vydávat a samozřejmě my všichni budeme připraveni spolupracovat s vámi na této problematice. A na závěr bych chtěl poděkovat komisi a vám osobně za spolupráci, za to, jak DG Regio spolupracovalo při přípravě našich zpráv. Ehm, a e, za politickou podporu v červenci je to velmi dobrý základ pro budoucí vyjednávání a doufám, že tento konstruktivní duch bude fungovat i nadále. Jsme tedy loajálními partnery. Manis. Děkuji mnohokrát. Rád bych e, zmínil dvě rizika. Za prvé, jak obhájit finanční prostředky? Bez těch finančních prostředků nemáme vůbec žádnou možnost vytvořit dobrá nařízení. Víte také, že na neformálním zasedání na Kypru o budoucím MFF nebylo, nebyly názory jednotné a poprvé se ukázalo, že zem Kypr eh, tam dal najevo, že finanční prostředky pro víceletý finanční rámec budou sníženy. Ehm, a víme, že se to snížení představuje zhruba 6% u mm, nástroje pro propojení Evropy, což samo o sobě by nebylo tak zásadní, ale problém je v tom, že členské státy především Eh, ty státy, které vydávají na EU více, eh, eh, požadují škrty ve výši 100 miliard což je obrovské číslo. A otázka zní, jak nalézt těch 100 miliard, pokud uspějí ve svém postoji. Nevím, zda e, ti, kteří jsou e, přátelé lepší soudržnosti, budou proti, nebo pro velký rozdíl mezi e, 5%, jak se rozhodl výbor Shore, e, a extrémním návrhem na extrémní škrty. A druhé riziko, které chci zmínit, se týká příštího roku. Rada přišla s návrhem snížit 5 miliard v rozpočtu škrtnout tedy, což je zhruba 4%. Ale otázka zní, eh, kam se zaměří tito škrtači v rozpočtech. Eh, zaměří se především na politiku soudržnosti. A já jsem přesvědčen, že nástroj pro ty, kteří chtějí škrty v politice soudržnosti, je rál. Ehm, a právě, jak už to tady bylo vysvětleno, eh, je, jsou to finanční prostředky, které nebyly absorbovány, resté likvide RAL. A 60% z těchto prostředků je soudržnost. A můžeme definovat další rozpočtové linie, například výzkum, energetika, eh, plány obnovy a podobně, které měly existovat až do roku 2013, ale prostředky v položce RAL eh, skutečně musí být řešeny z vaší strany. Kdybych já byl vámi, tak by to pro mě také nebylo snadné. Když se podíváme na dnešní údaje, tedy k prvnímu srpnu, tak v regionálním fondu a fondu soudržnosti se, se mi podařilo absorbovat 14 a SF má 45, což není špatné, ale regionální fond soudržnosti eh, ukazuje, že jenom 33 státu zaostává, ale máme čtyři státy, které všichni dobře znáte, které si vedou opravdu velmi špatně, které mají 20 21 Velké státy s velkými objemy a právě tyto státy strhávají ostatní dolů a i když nejsem odborníkem eh, z rady na tuto problematiku, pokud se podívám na celkové číslo, řekneme si rally 200 a vy eh, neabsorbujete dostatečně, navrhneme škrty ve vašem rozpočtu, ale Samozřejmě musíme eh, si také jasně říci, že pouze zhruba dva, dvě, tři země strhávají všechny ostatní dolů, jinak se nám prostě nepodaří vyhrát ten souboj s přáteli soudržnosti. Bohužel, a já jsem proti, a to platí i o mých kolezích e, ze zemích soudržnosti, takzvaně, moji kolegové navrhovali, navrhli pozměňovací návrh za skupinu liberálu, kde doporučovali vzít 30 z rezerv v regionálním fondu, v fondu soudržnosti, dokud komise nepřijde s novým plánem, jak zajistit lepší absorbování rozpočtu a to dokud nevznikne další víceletý finanční rámec, což je naprostý nesmysl, ale zároveň to ukazuje postoje mezi europoslanci. A právě z tohoto důvodu, pane komisaři, chci říci, že jedna věc je připravit dobré nařízení a nemám žádné pochybnosti o tom, že se to komise parlamentu podaří. Tak Jistý si však už nejsem u rady, protože včerejší jednání bylo poněkud zvláštní, abych tak řekl, protože se zdálo, že si naše protěžky ani nepročetly důkladně tyto písemné návrhy ale e, zaprvé musíme hájit své fondy, protože to jsou jediné fondy, které mají spolufinancování a které představují skutečně propojenou Evropu s členskými státy, zatímco ostatní fondy jsou řízeny e, komisí a podobně. A právě z tohoto důvodu e, si uvědomují obrovské tlaky a možné ataky vůči vám a také vůči nám v regionálním výboru. Děkuji, děkuji Petrova. Děkuji, já si uvědomuji, že eh, si velmi vážíme toho, že si komisař udělal čas na nás a představil nám své plány v tak aktuální době, kdy se rozhoduje o víceletém finančním rámci. Já bych zmínil dva aspekty, o nichž se dosud nejednalo. Již jsem to před naznačil. Sociální soudržnost a skutečný jednotný trh může fungovat jenom tehdy, pokud bude propojeno území Evropské unie. Vzhledem k tomu, že nechceme trpět problémy s logistikou, dobře vytvořená infrastruktura je naprosto nezbytná. A je také nezbytné, aby infrastruktura propojovala všechny regiony bez ohledu na jejich úroveň rozvoje k těm deseti miliardám eur. Důležité je, aby byla tato částka ponechána pouze pro ty státy, které čerpají z Fondu soudržnosti. A chci se zeptat pana komisaře, jak se těch 10 miliard bude dělit bude se dělit úměrně podle potřeb těch kterých členských států, a nebo na základě kvality předkládaných projektů. Tady je totiž otazník právě nad otázkou, která zatím nebyla zodpovězena. A za druhé, jedna cesta, jak zjednodušit politiku soudržnosti, je změnit systém podávání žádostí o velké projekty, které eh, představují více než 50 milionů eur. Jaká opatření komise přijme pro zjednodušení postupu podávání žádostí? Tam se především proto, že uvažují o projektech, které se týkají jednoho státu. Naše zkušenosti totiž ukazují, že vývoj v členských státech se výrazně různil. A v kontextu soudržnosti bychom měli eh, uvažovat o rovné, vyrovnaném rozdělení fondů, tak aby se plnily potřeby zvláště znevýhodněných regionů. Zajímalo by mě tedy, zda máte nějaké podměty k se zjednodušení. Ana Mira, prosím. Eh, pane komisaři, eh, na plenárním zasedání eh, jste, pan předseda Barroso zmínil výraz, který zněl velice dobře, tedy o tom, že budoucí rozpočty výboru budou budou zaměřeny na hospodářskou, sociální a regionální soudržnost. A myslím si, že právě toto by měla být základná pro nás a naši další práci a obava, kterou vidíme v souvislosti s nástrojem pro propojení Evropy, je, že bychom mohli ztratit ze zřetele právě sociální a ekonomické zaměření, včetně toho regionálního, když budeme uh, uvažovat o projektech, které již nazrály, které jsou připraveny, ale zároveň se může stát, že opomeneme eh, rozměr soudržnosti, který je velmi důležitý. A pokud je o programování, můžeme také uvažovat o tom, že bychom mohli přivést regiony k účasti na strategickém plánování já pocházím z oblasti, kde se možná budou uplatňovat finanční prostředky, ale v důsledku krize tyto prostředky uplatňovány nejsou. Ehm, Galici a setkáváme se s tím, že mladí lidé opouštějí náš region v důsledku obecné krize. Proto eh, by mě zajímalo, jakým způsobem může nástroj pro propojení Evropy zajistit prostředky pro soudržnost a jak lépe kontrolovat eh, změny, které probíhají v členských státech. A... Děkuji. Takže ještě jednou eh, zcela stručně k nástroje pro propojení Evropy jak říkám, ten návrh je, je, aby vy jste předložili eh, návrh, jak eh, to má fungovat. Komise předložila návrh? Není s tím stoprocentní eh, souhlas, jsou tam obavy. No dobře, tak my můžeme vyjednávat jenom o něčem, když budeme mít nějaký písemný podklad z protistrany. Čili já vás vyzývám, abyste uh, stanovili svou pozici. Protože teď je to tak trochu ve vzduchu. Máme jasnou pozici my na naší straně. A když budeme jednat, tak musíme vědět, jak uh, to chce z protistrana. Pokud jde o nejodlehlejší regiony. Myslím si, že výroční zasedání minulý týden jasně ukázalo, že potřeby a výzvy příslušných regionů jsou nesmírně eh, odlišné podle toho, kde eh, leží, jestli eh, jsou na pevnině, na kontinentu, tedy na ostrově, jestli je to souostroví, jestli je to daleko nebo ne. A to všechno je třeba mít na paměti při rozhodování o výjimkách. A, a my samozřejmě s těmi výjimkami jsme co Nej, mm, Když děláme výjimku pro nějakou uh, sku, skupinu, tak je to něco jako uh, kdybychom uh, e, sdělili prostě z konvičky. To je prostě, když je nějaká Prostě je třeba, aby člověk byl dostatečně flexibilní, ale uh, Eh, celkově eh, výjimky oslabují účinnost nějakého opatření, když eh, nepostihuje dostatečně všechny. A to je také, to platí v problematice dopravy. Otázkou je, jestli něco řeším pro nějaké souostroví nebo pro nějaký ostrov, anebo pro, pro pevninu. Když se zamyslím jenom nad Martinikem, tak možná a ten, a ta situace bude eh, jiná než na Reunionu. A myslím si, že potom eh, je podle toho třeba jednat. Je třeba mít eh, tedy společný zájem. A to se týká i těch 150 kilometrů. a o tom debatujeme i s CEFem. E, máme dobře podložený návrh a já osobně si myslím, že e, čas od času samozřejmě je tam nějaká kritika, chápu proč, ale členské státy vyzýváme a požadujeme od nich, a to je také ten e, výsledek z konference minulý týden, aby opravdu zástupci regionu těch nejodlehlejších uznali, že jejich členské státy Eh, by mohly eh, zaplnit určité mezery. Oni opravdu nemohou eh, se vyvázat se své odpovědnosti. Oni jsou v nedílnou součástí celého toho řetězce posuzování. Jsou to členské státy Evropské unie. A pokud budou oprávněné požadavky, tak já očekávám, že příslušné členské státy opravdu vyjádří. Potom k tématu Jana Ulbrichta a s tou základní infrastrukturou, tam mi to taky letí v žaludku, že tady nemáme rozumnou definici. Na druhou stranu, aniž eh, bych eh, chtěl přicházet s rozporem, určitou flexibilitu bychom si tam měli zachovat. Neměli bychom vytvářet nějakou definici eh, za velkých nákladů a potom bychom měli s ní problém, abychom s ní potom měli problém ve všech 27 členských státech nebo 28. Takže tady eh, to potřebujeme posuzovat individuálně. Ale jak říkám, za tu definici jsem dvakrát eh, vděčen, když mě tedy upozorňujete za nějak, na nějakou mezeru v mém úvodu. bychom měli v rozvinutých regionech eh, financovat eh, stavbu silnic, tak to by opravdu eh, by bylo úplně proti duchu cílného napírání omezených zdrojů na konkrétní problémy. Takže prosím tady, zkusme se nad tím zamyslet. K tématu kontroly. Na začátku jsem říkal, že z mého pohledu a z pohledu tedy mých odborníků některé návrhy eh, vaše vytvářejí další kontroly. Takže my tady máme společný eh, cíl, abychom eh, ten objem kontroly nějak stabilizovali. Když se podíváte na výroční kontroly účetního dvora. Je poměrně málo eh, zemí, kde jsou nadrozměrné problémy. Je tady jeden region, jeden operativní program, eh, umění se tam odpovědné osoby a tak dále. Ale v zásadě objem eh, těch plošních instrumentů se mi zdá dobrý když tady budou zase nové možnosti, kde eh, budeme moci dát více fondů do eh, nějaké prioritní osy, tak to povede k dalším úrovni eh, řízení a k dalším nákladům. A k tomu se, tomu se chceme vyhnout. Potom k tématu smlouva o partnerství. Eh, nikdo samozřejmě nemá eh, patent na neomylnost. Já eh, nechci, aby ty formulace vedly k nějakým milným závěrům. My to chápeme tak, a doufám, že se to tak bude chápat i obecně, je, že uzavření partnerských smluv a dohod o operativních programech by mělo probíhat současně. Ale to vyjednávání samozřejmě probíhá v jiném časovém rámci. U některých operací, v jiných programů eh, se odpíchneme rychleji, ale na konci se operační programy musí odrazit v nějaké partnerské smlouvě. Takže eh, jedno nelze formálně odloučit od druhého. Ale při tom vyjednávání samozřejmě bude odlišné tempo. Nakonec se to ale formálně musí do zajista harmonizovat. Administrativní kapacita. To si myslím je jedna z těch centrálních eh, podmínek ex ante, zlepšit kvalitu. A v mnoha členských zemích, nebo v některých členských zemích, Eh, dostáváme, eh, nám jde o to, abychom dostali právní rámec, právní předpoklady, a řeknu to eh, neomaleně, aby při změně vlády na národní nebo regionální úrovni se vždycky nevyměnili všichni úředníci. Prostě, aby se neresetovalo a nezačalo se zase od začátku. Takže já chápu, že na vrchních postech úřednictva se to trošku zadrhne. Já jsem sám byl ministrem, jsou tam určité pracovní poměry, ale upřímně řečeno, 90-95% státní zprávy a samozprávy by mělo eh, být nedočeno ideologickou eh, dimenzí, mělo by to eh, fungovat jak navazaný stroj. Takže ehm, a také někdo by měl dostat možnost se zapracovat na nějaké místě a zůstat tam. A potom MFF, ehm, poslední věc. Upřímně řečeno, většina eh, z toho, co, jsem, eh, co jste říkali, eh, na tom se shodneme. Upřímně řečeno, máme určité právní otázky ohledně toho, co se stane, když se nedohodneme, nedohodneme ohledně víceletého finančního rámce. Já si myslím, že žádná politická instituce, a tím myslím radu, parlament i komisi, si to nemůže dovolit, abychom se nedohodli. To by byla mega blamáž. Máte potom eh, volby v roce 2014 evropské a my bychom nebyli 100, evropským občanům předložit více letý finanční rámec s určitou eh, perspektivou. Takže upřímně řečeno, po právní stránce eh, je to eh, ušetřené a politicky si nedokážu ale představit, že bychom se nedohodli. Takže samozřejmě bude nějaká dohoda, ale bude napínavé sledovat, jak se to celé vyvine. Z vyjednávání na radě s Kyprem je zajímavé, že nejsou jenom přátelé koheze, ale jsou také čistí pláci, a sice Itálie, Belgie a Lucembursko, kteří také patří k přátelům soudržnosti, protože si také uvědomují, jaké to pro ně má, jaký to pro ně má význam. Takže mojí výzvou na nás, na celou skupinu, by byl, abychom se nedechali rozdělit. Abychom neuvěřili, že bilaterálními dohodami si, eh, ty, eh, si za, zajistíme svůj domělý podíl a rozhodně neříkám spravedlivý podíl. Já bych spíš byl proto, abychom se snažili vytvořit eh, takový předpoklad, aby ta regionální politika byla tak robustní, že při každé eh, debatě rozpočtové eh, nemůže být, eh, nemohla být spochybňována. Abychom se tematicky soustředili, soustředili na výsledky, rozumně se rozdělili pozornost mezi více a méně rozvinuté regiony a tak dále. Druhý sloupec regionální politiky se také objevuje evropské projekty. A Nemůžeme se soustředit jenom na méně rozvinuté regiony. Tak kdybychom to udělali, tak eh, někdy příště, nebo přes příště, nebo před, přes příště, už bychom neměli žádné strukturální fondy, protože už v tom příštím období místo 68 už bychom měli 690 eh, regionů, které by byly mm, méně rozvinuté. A to by nebyl dobrý plot regionální politiky. A když eh, by se něco takového nepředvídalo, tak eh, bychom věděli, kde regionální politika skončí. Ale eh, regionální politika je srdcem evropského projektu. Jde o promítání evropských cílů do konkrétních činů, tak aby se evropských cílů dal dosáhnout. A tímto chceme tedy, mm, takto chceme nastavit tu politiku a jako regionální politici a političky chceme u kolegů v parlamentu i v komisi eh, tedy dosáhnout eh, téhož. A myslím si, že naše poselství zatím nedolehlo k patřičným uším. Ale jedině tak můžeme vést eh, řádnou slušnou politiku. Každopádně eh, ještě jednou vám děkuji za doposud odvedenou práci a ještě vás chci ujistit o své eh, budoucí eh, přízně a mm, děkuji vám za uznání. Jsem vám vždycky k dispozici, prakticky non-stop, protože máme společné cíle nastavit svoji politiku tak, abychom do budoucnosti měli Evropu, která bude mít budoucnost. Thank you, Commissioner. We have not clearly... Děkuji vám, pane komisaři. Ještě jsme neřekli poslední slovo a je zřejmé, že komise potřebuje naši pomoc a naši podporu, aby společně mohli nalézt takové řešení pro nástroj propojení Evropy, eh, které bylo vhodné i pro parlament. Těmito slovy chci eh, Nebriky a Marie Teres pozvat všechny kolegy do předsálí. Pan komisař s námi také chvilku zůstane a uvidíme význam spolupráce v Evropě a sejdeme se opět v 15 hodin. Děkuji vám.